Kolegové, já si myslím, že už nebudeme čekat, protože máme nabitý program. Takže pravděpodobně přijdeme o příležitost vyslechnout si důležitou informaci, nicméně vrátím se k, inform- k, k rozdělení, pardon, k rozdělení e, stanovisek ze schůze koordinátorů. Jedná se o technickou zprávu, kterou e, dostal předseda. Předsedkyně. Předsedkyně, pardon. Šlo to na GUE pro legislativní stanovisko. Musím říct, že GUE také požádalo o legislativní posudek o společné e, e, politice rybolovu. Ale dostalo strategii pro rozmanitost, pokud o šestý a eh, ekologický program, to dostali sociální demokraté, pokud o budoucnost regionálních letišť a služeb, eh, to dostalo ALDE. Eh, absolutorium 2010 dostal EPP. Také jsme přijali rozhodnutí ohledně tří zpráv vlastního podnětu. Jednu, jednu má EPP, jde, to, jde o strategii pro Atlantek eh, dále jedno jedno dostali socialisté a demokraté a pokud jde o eh, místní přístup, eh, místně založený přístup k dosahování cílů soudržnosti a strategie 2020 dostali socialisté a demokraté. Také jsme jednali o delegacích v příštím roce, o výjezdech v příštím roce. Půjde o cestu do pohraničního regionu mezi Španělskem a Francií, dále Kypr. Tady a dále Kodáň v kontextu dánského předsednictví. Také jsme projednali veřejná slyšení a Dohodli jsme se na třech velkých slyšeních eh, k legislativnímu balíčku, to je první věc, dále k strategii 2020 a politice soudržnosti a třetí eh, se bude týkat podpory Eh, malým a středně velkým podnikům v rámci politiky soudržnosti. Také jsme se eh, shodli na tom, že příští eh, schůze s národními parlamenty, dnes odpoledne máme jednu z těchto schůzí, že příští rok to proběhne v říjnu. Zatím ještě nemáme stanovené detaily, ale zdá se, že půjde o legislativní postupy, protože tou dobou, doufáme, se budeme blížit ke konci ke konci vyjednávání o legislativě a o víceletém finančním rámci, takže pravděpodobně to bude vhodná doba pro to zhodnotit eh, aktuální stav spolu s národními parlamenty. Eh, dále eh, Dohodli jsme se, že nebudeme mít do budoucna pravidelná jednání s komisí jako doposud ohledně příprav dalších doplnění nebo dalšího vývoje politiky soudržnosti, ale že tato jednání budeme svolávat ad hoc s tím, že ta eh, jednání bylo otevřena ne pouze vyjednavačům o regulativním balíčku. Takže tuto stru- ta struktura bude vypadat takto. A také jsme se dohodli, že na příští schůze koordinátorů koncem listopadu sekretariát vypracuje návrh pro rozdělení bodů pro druhé, druhou polovinu volebního období. Tato rozhodnutí tedy byla přijata schůzí koordinátorů. A nyní eh, bych ráda přistoupila k dalšímu bodu, kterým je vývoj makroregionálních strategií EU, současná praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří. Spravodajem je pan François Alfonzi, ale máme zde i hosty, kterými bych ráda začala tuto část našeho programu. E, přišla dnes mezi nás e, za polské předsednictví paní Henrika Moščická-Dendis, zástupkyně ředitele ředitelství pro evropskou politiku na Ministerstvu zahraničních věcí Polska a dále pan Belardi e, z italského regionu, který je zpravodajem pro jadersko-jonskou iniciativu eh, a dále zpravodaj pro jadersko-jonskou iniciativu eh, ve výboru regionu. Takže poprosím nejprve paní eh, Moščickou, aby přednesla svoji prezentaci. Pokud vím, půjde o téma strategie pro pobaltí, což je pro nás svým způsobem vzorový model pro aktuální trendy v této regionální politice. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much, first of all. Paní předsedkyně, děkuji pěkně. Nejprve dobré dopoledne, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že zde mohu dnes vystoupit a seznámit vás se současným vývojem a současným stavem diskuse o regionu Balckého moře. Pro předsednictví je to rovněž velice důležitá záležitost, poněvadž agenda e, strategie Balckého moře jakožto první makroregionální strategie je e, aktuálním bodem v projednávání v Radě. A v současné době, poprvé po dvou letech, kdy se tato agenda realizuje, ji přeskoumáváme, abychom zjistili, co jsme se doposud e, naučili dozvěděli, zjistili, a kde je prostor pro zlepšování. Má prezentace, jak uvidíte, je rozdělena do tří částí. V první nabídnu několik základních údajů o této strategie, poté se budu věnovat polskému přístupu a také vás seznámím se základními předpoklady, pokud to mohu tak pojmenovat, pro ten proces přeskumu a se závěry rady, které se v současné době finalizují. Dovolte, abych uvedla na úvod několik základních údajů. Jak jistě víte, tak tato strategie vznikla přesně v, tomto, v této budově, v tomto parlamentu a proto jsem velice ráda, že zde mohu dneska vystoupit. Jak jistě víte, tak eh, myšlenka eh, toho makroregionální, té makroregionální strategie sá až do roku 2006, eh, kdy Eh, se o to zasadil, kdy v tom potom pokračovalo švédské předsednictví v roce 2009 a ta strategie byla přijata na eh, základě našeho sdělení. Jak jistě víte, tato strategie byla zahájena a začala se realizovat a nyní za polského předsednictví se reviduje. Dovolte, abych také zdůraznila, že v současné době opravdu děláme přeskoumání a nikoli v eh, vyhodnocení. První vyhodnocení makroregionálních strategií, z nich jsou tedy dvě, je to strategie pro Balcké moře a pro uh, Podunají je plánována na rok 2013. Pokud jde o strategii regionu Balckého moře, tak k tomu následující fakta. Je to první ucelená strategie, která se věnuje, eh, která pokrývá sedm eh, politik eh, společenství, počínaje politikou soudržností, pokračuje přes zemědělství, dopravu a tak dále. Je zaměřena na makroregion. V tomto případě je to tedy region, makroregion Balckého moře. Pokud je o její pilíře, tak ty jsou popsány rovněž v této prezentaci. Je to především životní prostředí, potom prosperita a atraktivnost a rovněž dostupnost regionu. A čtvrtým pilířem je potom bezpečnost ve všech ohledech. Pokud jde o tyto čtyři pilíře, tak tam máme definováno 15 priorit, v rámci nichž mají členské státy určitou zodpovědnost. V Polsku například máme na starosti dvě prioritní oblasti. Z první se soustředuje na oblast ochrany životního prostředí. Jde o kvalitu vody v Balckém moři, o úroveň živin, této vodě, kterou je potřeba snížit. A druhou prioritou je číslo 7, která je věnována oblasti inovací a vývoje. Na těchto prioritách pracujeme společně s dalšími státy. Pokud je o první prioritu, tak je to Finsko a pro prioritu číslo 7 máme eh, spolupráce se Švédskem. Máme přibližně 80 eh, takových vlajkových projektů pro tuto strategii, které se v současné době realizují. Některé z nich eh, jsou již finalizovány, takže se eh, také chystáme na podstatné přeskoumání takzvaného akčního plánu, který, který v sobě obsahuje tyto Eh, takzvané vlajkové projekty. Po dvou letech realizace, jak už jsem uvedla, rozhodla rada podniknout první přeskum této strategie. Podstatou a základem pro tento přeskum je dokument Evropské komise z 22.6., kdy vyšla Eh, zpráva o implementaci um, tohoto, této strategie pro Baltský region. Jak jsem řekla, je to východisko pro uh, vlastní uh, přeskum ze strany Rady. Dovolte několik slov o zjištění, která jsou obsažena ve zprávě komise. Dovolte, abych upozornila na několik údajů, které vám za několik okamžiků sdělím. Týká se to toho, jak jsme se připravovali na ten přeskup přeskum. A seznáte, že základní zjištění komise, která jsou obsažena v této zprávě, jsou eh, ve velké míře v souladu s, s našimi vlastními zjištěními připravenými pro potřeby eh, přeskumu a pro konzultace s členskými státy a s aktéry, kteří se podílejí každodenně na této strategii. Co uvádí komise ve své zprávě jakožto hlavní úspěch strategie, je uvedeno na tomto slajdu. Jednak jsou to nové projekty, které se objevily. Potom je tady určitá, uh, určitý nový impuls pro stávající projekty. Již před zahájením práce na této strategie již fungovala regionální spolupráce, jich se účastnila řada mezinárodních, um, tak to fungovala mezinárodní fóra i na regionální úrovni a i po dvou letech realizace strategie eh, registrujeme, eh, že potenciál tohoto regionu zatím nebyl plně využit. Dále se to tak říct. Ještě Eh, je spousta práce. Ta strategie rovněž eh, přispěla k rozvoji spolupráce v oblasti vytváření nových sítí. Přispěla k lepší soudržnosti a rozvoji lepších politiky. Rovněž byly vytvořeny nové finanční iniciativy. Rovněž došlo k podpoře spolupráce e, mezi EU a nečlenskými státy, především s Norskem, ale rovněž e, do jisté míry s Ruskem a také s, e, s, s nadnárodními korporacemi jako CBSS a Severskou radou ministrů. Jaké jsou ty hlavní nové projekty? Nebudu je popisovat eh, detailně, chtěla jsem vám pouze ukázat, jaké projekty se za ty dva roky objevily. O té chvíle, kdy strategie byla implementována, je to například eh, projekt Baltic Deal pro farmáře, projekt Cleanship, který má eh, za úkol snížit znečištění, ehm, moře plavidly. Potom BSR Stars, program, který zvyšuje kapacitu pro inovace a do nějž jsou zapojeny sítě malých a středních podniků. Scanbot Healthport eh, je potom projekt, který ehm, se věnuje dopravě. Je tady také určitý soubor doporučení, která jsou vedena na tomto slajdu. V zájmu úspěchu této strategie je velice důležité eh, zachovat ten impuls, který zde byl vytvořen, a také politickou podporu této strategii. Za okamžik vás seznámím s našimi zjištěními z té přípravné fáze pro tuto strategii a pro její přeskum. Uvidíte, že to je velice eh, častý, časté téma, eh, které se objevuje v diskusích eh, všech zainteresovaných. Jde o rozvoj cílů a ehm, vhodné metody hodnocení. Toto jsme se naučili za poslední dva roky. Jsou to ty nejdůležitější lekce, které, kterých se nám dostalo. Zatím eh, nejsou eh, žádné systémy eh, indikátorů, které by umožnily tuto strategii poměřovat. Nyní však pracujeme na seznamu těchto cílů. Máme speciální skupinu, která se právě tomuto tématu věnuje. Dalším tématem je zlepšení komunikace, jak interní, tak externí. Jde o to, abychom um, informovali veřejnost, ale také členské státy a evropské instituce, včetně komise. Dalším důležitým tématem jsou finance přirozeně, což znamená určité sladění financování a technické asistence. Je to důležité především pro koordinátory těch prioritních oblastí. Dovolte pár slov o vlastním procesu přeskumu. Když se Polsko připravovalo na předsednictví, bylo jasné, že přeskum strategie Balckého moře bude důležitým bodem a součástí našeho programu. Proto jsme se snažili připravit na tento přeskum a připravili jsme sérii politických konzultací eh, s řadou aktérů, a to dlouho dopředu. Na této práci jsme začali, nebo s touto prací jsme začali již v Dubnu, a to v podobě prvních konzultací na národní úrovni. Chtěli jsme se vyjasnit Eh, jaké jsou naše prioritní oblasti a proto jsme konzultovali s koordinátory a kolegy eh, mm, z různých ministerstev. Je to ministerstvo zahraničních věcí, které má na starosti toto strategie a proto jsme eh, v první fázi se snažili připravit co možná nejlépe. Po konzultaci na národní úrovni následovaly konzultace s členskými státy. Jednak z toho regionu Balckého moře, ale i odinut a také s třetími partnery, jako například Norskem či Islandem. Tyto konzultace byly pro nás velice významné. Také jsme se pokusili konzultovat tuto záležitost s evropskými institucemi, mezi jinými s Evropským parlamentem. A bylo nám potěšením se s, setkat se se skupinou pro pobaltí v Evropském parlamentu. Také jsme se snažili uh, získat názory a stanoviska výboru pro regiony, abychom vytvořili určitou platformu pro regionální spolupráci, jak je vidět na tomto slajdu. Z našich konzultací vyplynulo především následující. Je patrné, že jsou v souladu se zjištěními komise, obsaženými v, ve zprávě z 26. V podstatě jde o to, že ty hlavní tematické oblasti, které určily všechny zainteresované strany, poukazují na, na, na to, že je potřeba posílit politickou podporu na všech úrovních. Nebudu zde zmiňovat všechny úrovně, na kterých je potřeba eh, tuto podporu zlepšit. A další věc, jde o to vyjasnit a posílit úlohu eh, všech klíčových eh, účastníků všech zainteresovaných stran. Strategie je velice komplikovaná a proto je potřeba definovat, eh, jaké jsou prioritní oblasti koordinátorů. Také bylo nutné zavést eh, ucelený systém hodnocení na základě cílů a indikátorů a také eh, zlepšit financování jeho rámec. Poprvé jsme totiž schopni vzít v úvahu výsledky těchto makroregionálních strategií a využít těchto poznatků při přípravě dalších programů. Další věc zlepšení komunikace a viditelnost, viditelnosti, také zapojení mezi sektorové mezi odvětvové politiky za ty dva roky jsme zjistili, že tato strategie vychází především z politiky soudržnosti a my chceme ten rozsah eh, rozšířit a zapojit více kolegů, kteří mají na starosti například infrastrukturu, dopravu, energii, inovace, výzkum a tak dále. Dalším bodem je otázka synergií mezi makroregionální strategií a dalšími platformami pro kooperaci v regionu Bátského moře. V tomto regionu funguje několik, několik for a my chceme, aby ten proces přeskumu vzal více v úvahu eh, tyto sítě a aby abychom díky lepší kooperaci se vyhnuli duplicitě a využili synergie. Pokud je o synergie, tak eh, ta obsahuje spolupráci mezi makroregionálními strategiemi jako takovými. Jak jistě víte, v současné době jsou realizovány dvě strategie, strategie pro Baltské moře, ale také strategie pro, pro Podunají, pro region Dunaje a my hledáme synergie mezi těmito dvěma strategiemi. Chceme si vyměňovat eh, vlastní poznatky, chceme spolupracovat v praktických oblastech, vytvářet, vytvářet sítě a tak dále. Ten přeskum, jak jsem uvedla hned na začátku, vychází ze spolupráce mezi radou a námi my jsme eh, znovu obnovili činnost eh, skupiny, která má na starosti eh, praktická doporučení se smyslem zlepšit strategii. Skupina začala pracovat v červenci a bude působit až do počátku, do začátku listopadu. Také jsme oslovili Koreper, který Eh, nám dá svá doporučení 2. listopadu. V mezidobí, jakožto předsednická země, budeme společně s Evropskou eh, komisí eh, pořádat druhé fórum pro, pro strategii regionu Balckého moře, a to konkrétně v Gdaňsku. Fórum se bude konat 24. až 26. října. Ráda bych vás eh, na toto fórum u této příležitosti eh, pozvala. Budou tam všechny zainteresované strany, které se strategií zabývají eh, na každodenní bázi. To fórum lze využít jako platformu pro diskusy o výsledcích a také Eh, nabídnout eh, návrhy řešení. Výsledkem potom bude seznam praktických doporučení, eh, která se objeví v, ve sdělení, v reverovém sdělení o této strategii a to sdělení bude, aspoň doufáme, prezentováno v roce 2012 za švédského předsednictví, což bude vlastně předsednictví z další země, která patří do, toho, do tohoto regionu. Dovolte, abych eh, skončila v, eh, na tomto místě. Děkuji za vaši pozornost a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkujeme eh, za tuto obsáhlou prezentaci, za to, že jste tady zmínila ty strategicky důležité věci. A nyní bych chtěla vyzvat pana Belardyho, aby tady pohovořil o jadersko-ionské iniciativě. Máte slovo. Presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca ringrazia per l'invito e si Eh, Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mě pozvali mezi vás. Náš předseda eh, musel do eh, Říma, aby podepsal dohodu mezi naším regionem a Brazílií. Děkuji panu Alfonsi a paní Hübner, předsedkyni tohoto výboru, který, kteří nás pozvali, abychom tady hovořili o makroregionu Jadarsko-Jonském. Vytvořili jsme tady velmi hustou síť úzké spolupráce mezi různými členskými státy pro jadarsko-jonskou oblast. Tuto strategii jsme opravdu potřebovali, protože musíme eh, vyvodit eh, závěry nebo využít nejrůznější strategie, které už existují společně s tím eh, adekvátním evropským rámcem. Snažíme se tady přizpůsobovat eh, různým realitám a chceme posílit politiku stabilizace a soudržnosti Evropské unie. OČI jde? Je to systém, který už existuje po staletí Historické, eh, historické, kulturně ekonomické souvislosti nebo vazby existují už po staletí, ale v tuto chvíli musíme přejít ke stádiu větší integrace. Eh, u nás eh, je tady obchodní komora, které jsou zapokojeny, školy, různé kulturní sítě, muzea, divadla, hudební uh, eh, životní prostředí. Iniciativa Jadersko-Jonského eh, Jonského regionu eh, vznikla v roce 2000 v době mezivládní eh, konference a zúčastnila se toho Evropská unie, Albánie, Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, eh, Itálie a Slovensko. Původně jsme měli šest členů a dnes eh, v roce 2002 přibylo Srbsko a potom v roce 2006 Černá hora. Stále zastoupení máme v KON a od července 2010 je eh, předsednickou zemí Srbsko. Cíl této iniciativy je posílit spolupráci jadersko jonské pánvy, malé a střední podniky, cestovní ruch, spolupráci mezi univerzitami, dopravu, námořní dopravu, životní prostředí. Vytvořili jsme eh, také základ který umožní postější eh, schválení ze strany Evropské unie strategii, eh, kde osm zemí jadersko-jonské iniciativy spolupracuje. A v rámci této iniciativy v roce 2010 osm členských států Eh, tady eh, zase začali zabývat cestovním ruchem, přijali strategii k cestovnímu ruchu, eh, k malým a středním podnikům. Ministři zahraničních věcí osmi členských států vydali dvě prohlášení, kterými se oficiálně zavazují podporovat to, aby eh, tuto iniciativu uznala také Evropská unie. Druhé fórum eh, tady vzniklo eh, v roce 99 na iniciativu italských obcí. Více než 50 pobřežních měst sedmi zemí Jadersko-Jonské a Pánvem se spojilo aby řešili společně hospodářské, sociální a ekologické otázky v roce 2001 eh, přišla tato iniciativa, kde spolupracuje 36 obchodních komor. Jadersko-jonská iniciativa vlastně představuje strategický region, kde je asi milion podniků a eh, obchod ve výši 25 milionů euro v roce 2010. Geograficky je tedy možné provádět zde evropskou politiku soudržnosti. Eh, Uniadrian, univerzitní síť, má 36 členů z 8 zemí, je tady navíc ještě Makedonie. Tato síť vznikla v roce 2009 v rámci jadersko-jonské iniciativy s cílem vytvořit stálou, eh, stále spojení nebo provázanost mezi univerzitami Jezersko-Jonské pánve posílit spoluprá- a posílit spolupráci mezi těmito univerzitami. Jaderský euroregion se skládá z nejrůznějších samozprávných celků. Je tady eh, šest zemí jaderské oblasti, vzniklo to v roce 2006 a cílem je tyto země podpořit podpořit jejich evropskou integraci a zlepšit spolupráci eh, mezi eh, obcemi. Strategie pro eh, správní řízení hovoří o tom, že není možné mnoho cílů dosáhnout jednotlivým úsilím, úsilím jednotlivců, ale je potřeba spolupracovat. Členské státy, města, obce, regiony musí společně sdílet úlohy. Makroregionální strategie je v této souvislosti inovativ, inovativní formou územní spolupráce a má jeden společný cíl, a to je udržitelný rozvoj. Definice makroregionu z dokumentu Evropské komise jednoznačně poukazuje na to, že jde o funkční makroregiony. To znamená, jde o regiony a území, která mají podobné podmínky, týká se to kvality a také množství problémů, které mají být společně řešeny. Tato vize vychází, eh, nebo z makroregionální vize, je to důležitý nástroj jak plnit eh, cíle Lisabonské smlouvy. Makro region eh, Jadersko-Jonský není eh, žádným regionem, který by měl nějak přesně vymezené hranice. Je to spíše funkční celek, který se skládá z různých místních orgánů, regionálních orgánů, které se spojují při řešení problémů společně s Albánií, Bosnou Hercegovinou, Chorvatskem, Černohorou, Slovinskem, Itálií a Srbskem. Navíc tento makroregion není eh, nějakým eh, dalším institucionálním eh, celkem v Evropské unii, to je eh, také něco, co komise nechtěla, ale je to společná organizace, eh, kde různé evropské, eh, no, různí evropští národní regionální aktéři spolupracují na nejrůznějších programech a z tohoto důvodu tento makroregion nezahrnuje všechna odvětví, ale zaměřuje se na zcela konkrétní výzvy. Například jsou zde snahy spojit, skloubit eh, potřeby východu, západu eh, a řeší se věci, které tady už, eh, nebo problémy, které už existují velmi dlouho. Je třeba podporovat udržitelný rozvoj, a také se snažíme eh, chránit životní prostředí. Tento makroregion zahrnuje tři členské státy Evropské unie, Itálii, Řecko a Slovinsko. A potom je tady také Chorvatsko. Chorvatsko by mělo vstoupit do Evropské unie v 1. července 2013 eh, a potom je samozřejmě také Bosna, Hercegovina, Černá hora a Makedonie. Jsou tady eh, morské oblasti, které, nebo námořní oblasti, které odpovídají 70 eh, eh, milionům kilometrů čtverečních a, 17 milionů lidí celkově. Snažíme se tady o udržitelný rozvoj a vyměňujeme si tady nejrůznější, nejlepší praxe, v zájmu členských států a třetích zemí, abychom chránili eh, tuto eh, přímorskou oblast. Makroregion může eh, usilovat o specificky středomorské cíle s perspektivou integrace do evropského prostoru. Chtěl bych připomenout, že tento region už získal nejrůznější příspěvky nebo intervence ze strany Evropské unie v oblasti energií, v rámci politiky soudržnosti Evropské unie cíl 1 a 2 a také v rámci územní soudržnosti byly tam nejrůznější územní programy a, a také programy přeshraniční spolucháce mezi Itálií, Slovinskem a také Itálií, Řeckem. Máme tady eh, program Bích eh, Evropy, eh, program pro Středomoří, pro alpský prostor. A máme tady také nástroj IPA, eh, předstupní nástroj, potom tady je také eh, program dopravní sítě, eh, která, jak se zdá, zapomněla na naši oblast s výjimkou železniční dráhy, která tady spojuje Řecko s Evropou. Výhody které vyplývají z další integrace těchto projektů na evropské úrovni, na národní a regionální úrovni s nejrůznějšími finančními příspěvky a investicemi a také s ohledem na, na eh, lokál, jsou s ohledem na lokální potřeby. Eh, nemůžeme mít v tomto kontextu eh, pouze mezivládní logiku. Je potřeba, abychom okamžitě aplikovali nový interinstitucionální politický přístup. Musíme uplatňovat evropskou eh, expertízu. Od roku 2010 s úzkou spoluprácí eh, s italským eh, ministerstvem a s jadersko iniciativou. Tady byly podniknuty nejrůznější kroky, které mají upozornit evropské hráče na tuto situaci a zlepšit povědomí o tomto regionu v Bruselu, v Bru- tady bylo byla zadána zpráva o spolupráci e, v středomorské oblasti a jako příklad tady byl uveden právě jadersko-jonský e, makroregion. První setkání bylo zorganizováno 1. července a přeskum zprávy e, bude uzavřen 11. října, to znamená za několika dny. Vše bude předneseno na plenárním zasedání, kde výbor region, výboru regionu, který přivezme, při, přijme tento text, Měli jsme samozřejmě, museli jsme přijmout důležitá rozhodnutí, a to rozhodnutí Evropské rady z 24. června 2006, kde bylo rozhodnuto, že se vylepší spolupráce mezi komisí a makroregiony a jadersko-jonský region tam byl výslovně zmíněn. Ekonomický, eh, hospodářský a sociální výbor byl také upozorněn na tuto problematiku. Mě zabýval se také zprávou eh, No, o jadesko jonské oblasti eh, do konce roku 2011. Různé eh, akce ke zvýšení eh, povědomí byly zorganizovány na regionální, lokální úrovni, na evropské úrovni. Zorganizovali jsme různé semináře, zúčastnilo se toho ministerstvo zahraničních věcí a také různé členské státy této jadersko-jonské iniciativy a také různí zástupci odvětví, které jsou zainteresována do této strategie. Osm ministrů zahraničních věcí podepsali deklaraci v roce 2010 a 2011 a e, tato e, deklarace ministrů zahraničních věcí a také prohlášení konference předsedů e, zemí celků zemí této iniciativy v italské provincie se všichni zavázali, že budou hájit makroregionální strategii. V srpnu a na počátku měsíce září jsme v KON zorganizovali setkání všech eh, těch, kteří zastupují eh, mikroregiony. Eh, tři workshopy plánujeme také během Open Days za, několika, za několik dní. Bude se této akce účastnit také ministr zahraničních věcí Itálie, Srbska a dalších zúčastněných zemí a 28.10. proběhne tato akce v KON v listopadu a v prosinci budeme mít další semináře v různých oblastech v Itálii a také v Chorvatsku území jsou tedy eh, stále více eh, vědomá eh, těch procesů, které je potřeba činit kroků eh, v rámci rady a také jaké strategie musí být přijaty eh, pro rok 2012. Doufáme, že tímto způsobem se nám podaří zajistit konsistentnost naší strategie s, v rámci v příštím víceletém eh, finančním rámci a že se nám podaří zde využít eh, co nejvíce operačních programů. Chtěla bych, eh, chtěla bych zdůraznit, že strategie Evropské unie pro jadersko-jonský region představuje důležitý nástroj nejenom pro tuto oblast, ale také pro celou Evropskou unii. Tento makroregion splňuje strategické cíle Evropské unie pro inteligentní udržitelný rozvoj strategie Evropa 2020. Jadersko-jonský makroregion přináší také další přidanou hodnotu, protože Evropská unie tady díky němu věnuje další pozornost Balkánu a to by také mohlo usnadnit eh, přistoupení nových členských států, protože eh, se podpoří celý tento středomorský region a podporuje se také demokratický proces, usnadňuje se evropská integrace. Je potřeba propojit eh, nejrůznější aspekty integrace to je eh, důležitý cíl strategie našeho makroregionu. Jsme přesvědčením, že je nezbytné odhodlaně pokračovat, aby se nám podařila ekonomická, eh, ekonomická sociální eh, integrace našich zemí. Pobalská strategie a Dunajská strategie, kterou tady zmínila kolegyně přede mnou, jsou dalšími strategiemi, podobně jako Jadersko-Jonská iniciativa, kteří, které představují možnost synergií podle článku 18 Rady eh, pro obecné záležitosti 13. dubna 2010. Pokud se podíváte na, na eh, obrázek, který vidíte před sebou, máme tady ideální osu sever-jih, která prochází celou Evropou a propojuje Balské moře s jadersko-jonskou oblastí a tím se tady vlastně uvolňuje eh, přístup ehm, eh, do těchto oblastí, spojují se tyto oblasti. Partneři samozřejmě musí definovat eh, cílem musí stanovit priority. Samozřejmě sem patří ochrana životního prostředí, lepší komunikace a přístup k například k mořským trasám, bezpečnost na moři, bezpečnost přístavů. To vše jsou velice zásadní cíle. Vítáme eh, rozhodnutí Evropské komise v eh, odvětvové politice a doníváme se, že politika regionální i politika soudržnosti pro období 2013, eh, od roku 2013 se plně zohledňuje makroregionální strategie pro soudržnost území. Na, na mysli mám například přeshraniční spolupráci a spolupráci mezi různými zeměmi. Regionální operační programy pro období 2014 až 2020 by měly přispět ke skutečné realizaci těchto strategií. Je důležité, aby Evropský parlament vycházel eh, z prohlášení a vůle eh, zastupitelů jednotlivých regionů, tak, aby makroregiony pomohly eh, v přístupu novým členským zemím eh, nebo novým zemím do Evropské unie, aby se rozvinula skutečná eh, politika životního prostředí a dopravy a aby se to vše mohlo opírat od silnou politickou strategii Evropské unie pro jadersko-jonskou oblast. Závěrem bych chtěl poděkovat Evropskému par- parlamentu za iniciativu uspořádat roční setkání parlamentů ze zemí tohoto regionu. Mělo by se to eh, odehrát v dubnu příštího roku. Samozřejmě eh, také eh, ve spolupráci se současným předsednictvím našeho makroregionu, tedy se Srbskem. Děkuji. Thank you. Uh, thank you, Mr. Děkuji. Děkujeme vám. A nyní zahajuje diskusy. Nejprve pan Alfonzi, autor zprávy z vlastního podnětu, a poté, pokud se budou uh, chtít zjistit slovo stěnový zpravodajové, tak eh, také budou mít možnost. Pane Alfonzi. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci samozřejmě poděkovat nám, našim dvěma hostům, kteří eh, tady poskytli konkrétní informace a konstruktivní vystoupení. Eh, je to opravdu velmi pozitivní, že po dvou letech u pobaltské strategie byly stanoveny eh, konkrétní, konkrétní kritéria, že byl zaveden určitý eh, konkrétní způsob fungování a je možné už je vyhodnocovat. A výsledky této makroregionální strategie, já se domnívám, že ten proces pro pobaltí který vyvolává tolik nadšení, eh, myslím také eh, znamená, že eh, se zlepšuje jaksi vizitka Evropy z této souvislosti, image Evropy. A musím říci, že makroregiony, tyto nové prostory pro utváření evropské politiky na územním základě vyvolávají reálná očekávání a já si myslím, že je povinností evropských institucí na toto očekávání zareagovat a nastavit situaci tak, aby bylo možné v rámci eh, cílu eh, strategie EU 2020 i tyto eh, makroregionální postupy zohlednit, protože toto očekávání a mobilizace a dynamika přímo v terénu, přímo v daných regionech jistě potom umožní lépe dosahovat těchto evropských cílů. Je dobré tato dynamiky využít. Pro nás nyní po těch eh, prvních eh, krocích eh, v těchto iniciativách je třeba se vyslovit obecně k, metodě makroregionálních partnerství, zamýšlet se nad tím hlouběji, jak tedy definovat makroregionální strategii, Vyšli jsme tady z iniciativy švédského předsednictví, nyní se to oživuje díky polskému předsednictví, eh, ale eh, to jsou víceméně náhodné faktory. Ale co tedy, co tedy umožní systematičně tyto strategie rozvíjet? Myslím, že eh, nad tím se musíme zamýšlet. Je totiž třeba tyto makroregionální strategie zapracovat, zohledňovat v politikách, které přijímáme, čili rozvíjíme a e, proto také e, jsme navrhli tuto zprávu z vlastního podnětu, kterou já e, vypracovávám a příští měsíc vám přednesu, nebo vás seznámím svým prvním návrhem. Je tedy o to nastínit určité základní možnosti a poukázat také samozřejmě na Eh, na určitá omezení, která vyplývají z dostavadní zkušenosti a také nasnit, jakým způsobem by se to mělo rozvíjet do budoucna. Pokud je o ta omezení, vzhledem k tomu, že chybí eh, obecný strategický rámec, ty jednotlivé makroregionální eh, strategie se, jsou vyvíjeny ad hoc na komisi, na DG Regio. Je tady patrná velká vůle, či dokonce entuziasmus, ale není to skutečně dostatečně zaštítěno lidskými a materiálními prostředky, které by se to zasloužilo. Navíc si myslím, že opravdu na čase, vzhledem k tomu, že nyní definujeme eh, nové programovací období 2014-2020, eh, je tady na čase eh, přistoupit ke konkrétním návrhům, a stanovit pevnější základy do budoucna a usilovat také o obecnější strategii na evropské úrovni v této věci. Eh, ve své zprávě se zaměřuji na eh, Středomoří, eh, které vyzdvihuji. Proč? Protože Středomoří v současné době je prostorem zásadní krize. Evropská unie spolu se zeměmi členskými státy v oblasti Středozemního moře se snaží vysílat jaksi signál solidarity. Solidarity také Eh, samozřejmě eh, s Řeckem, ale zároveň jde o, eh, jde o velice přísné a tvrdé nároky v rozpočtové oblasti. Vůči, vůči vládám zemí v této oblasti. Na druhé straně, pokud chceme, aby se výrazně hm, oživila evropská myšlenka, musíme přicházet s Eh, s konstruktivním poselstvím a já si myslím, že právě makroregion Středozemního moře je možností pro takové eh, konstruktivní poselství. Eh, já si myslím, že toto je zapotřebí jak na severním, severním břehu Středozemního moře, tak na jižním břehu Středozemního moře, kde v poslední době došlo k obrovskému vývoji a očekáv- je tam obrovské očekávání, je potřeba vypracovat rámec pro um, investice a nástroje, které umožní rozvoj eh, středozemní oblasti, celé středozemní oblasti, která tento rozvoj potřebuje. Eh, středozemní eh, oblast je celek, celek propojený tím, co všichni dobře známe, nebo o tom víme, je to klima středozemní, to znamená Eh, zemědělská produkce je podobná ve všech zemích kolem Středozemního moře. Jsou nám společné eh, ekologické problémy, například eh, požáry. Všichni až příliš dobře víme, kdo pocházíme z těch příslušných zemí, o co běží. Navíc nás pojí historické a kulturní svazky. Středozemní moře je kolébkou evropské civilizace. Kromě toho jde o také Kromě toho je zde eh, ta velká vzdálenost mezi eh, západem a východem středozemního prostoru. Eh, to, že už máme strategie pro Jonsko jaderskou oblast, což je tedy východ Středozemního moře, svědčí o tom, že Středozemí je opravdu rozsáhlá oblast, která má i své dílčí, dílčí regiony, dílčí problematiky. Um, takže myslím si, že je důležité Eh, zamýšlet se i nad širším rámcem pro tyto eh, regionální a dílčí iniciativy. Eh, musí se tomu věnovat jak Evropský parlament, tak komise. Je třeba zapracovat tyto makroregionální strategie do, do širšího rámce regionálního rozvoje v EU a samozřejmě musíme umožnit místně definovat priority, ale je také potřeba ty úvahy nějak obecně e, zarámovat a strukturovat. A dále, vzhledem k tomu, že do hry vstupuje celá řada partnerů, je důležité také potom, když dojde na provádění e, těchto, e, těchto strategií, aby byly jasné priority a abychom měli také jasnou představu o organizaci, řízení a zprávě, To je zapotřebí u každé organizace. Eh, takže jde nám eh, o to, že asi by se mělo začít postupovat o něco systematičtěji, než tomu bylo doposud. Děkuji. Tamas Dojč jako první stínový zpravodaj za EPP, prosím. Eh, képviselőtársaim, mindenek előtt én is szeretném megköszönni két értékes előadást. Természetesen Chtěl bych poděkovat oběma řečníkům za dva velice zajímavé příspěvky a samozřejmě také děkuji za pečlivou přípravu našeho zpravodaje. Za měsíc očekáváme, že vznikne pracovní dokument a já mám eh, tři připomínky do dnešní diskuze. Pokud se zamyslíme nad příspěvkem polského předsednictví, tak si vzpomeneme, že nám tady objasňovali, že zpráva eh, strategie k Balskému moři bude projednána na radě a eh, pobalská a dunajská strategie by měly být propojeny eh, v časovém rámci 2013. A tady by bylo potřeba vytvořit celou řadu kritérií, tak aby náš výbor, parlament obecně a také rada, aby zkrátka všichni na základě těchto kritérií do roku 2013 tyto dvě makroregionální strategie mohly eh, vzájemně propojit a zanalizovat. Tady je velice důležité také hovořit nebo uvažovat nad budoucností makroregionálních strategií, tak abychom tedy měli opravdu jednotný systém, jednotná kritéria a principy. Eh, Já se donívám, že musíme být velice opatrní, protože eh, iniciativa Dunajské a povalské strategie byly velice úspěšné, ale myslím si, že bychom měli být obezřetní a nemělo by to vyvolat něco jako lavinu nebo nějakou módní vlnu pokud jde o makroregionální strategie. V minulých letech jsme viděli, že tady byly nejrůznější iniciativy a byly tady i některé, eh, které se nesly spíše na nějaké módní vlně. A jejich smysluplnost byla pochybná. Proto si myslím, že je velice důležité, aby tyto dvě jmenované makroregionální strategie vycházely z jednotných eh, principů, aby byly eh, posouzeny podle eh, stanovených kritérií. A dále si myslím, že je důležité, aby naše zpráva nebo abychom v naší práci během první fáze politiky soudržnosti a během první plánovací fáze jsme si stanovili principy, podle kterých budeme schvalovat nové evropské makroregionální strategie. Rád bych zabránil takové situaci, a nejsem si jistý, eh, jestli to naformuluji přiměřeně, možná to bude trochu přehnané, ale chtěl bych zabránit takové situace, která vznik, takové situace, která vznikla v případě Chorvatska, tam samozřejmě existovaly určité principy, kterých se držela vyjednávání, ale vyjednávání se protahovala a A nakonec e, to bylo takové, e, že jsme k tomu přistupovali. Když si něco přeji, tak to potom vidím tak, jak chci, a když ne, tak ne. Samozřejmě, že vždy potřebujeme e, politickou vůli pro makroregionální strategii, pro zřízení nových makroregionálních strategií, ale je nutné vytvořit si jasný systém principů, na jejich základě budeme schopni stanovit, jaká očekávání musí být splněna k tomu, aby vznikla nová makroregionální strategie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, velice nerada, ale musím říct, že musíme se omezit ve svých příspěvcích, poněvadž máme málo času, takže eh, dávám slovo dalšímu stínovému zpravodaji. Já se vyjádřím stručně. Nejprve dovolte, abych eh, poděkoval oběma zpravodajům. Opět ukázali, že tento nástroj, tedy tyto makroregiony, mohou být užitečné v dosahování různých cílů. těm cílům patří také to, co nás eh, zajímá nejvíce, to je totiž uh, úsilí o větší úroveň soudržnosti a rozvoj dalš- širších evropských oblastí. Pan Alfonzi velice správně eh, hledal odpovědi na otázky které souvisí s e, touto pobalskou strategií a také ten region Adriaticko-Jonský si právem zasloužil naší pozornost, takže Evropa v rámci eh, strategie 2020 eh, se věnuje těmto strategiím a proto se musíme snažit o to, aby tady nebylo příliš eh, mnoho struktur, které se ve své činnosti překrývají. Jde o to, aby tyto makroregiony svoji činností dosahovaly svých cílů, které jsou ve prospěch jejich eh, obyvatel. Jde o to dosahovat cílů, nikoli vytvářet nové struktury. Další věc, především v oblasti, eh, pardon, v období krizí, kterou eh, teď zažíváme, považuji za mimořádně důležité, aby Evropa otočila, která bude to tedy znamenat ne pouze spoření a šetření. Musíme se snažit také o podporu dalšího rozvoje a využívat konkrétní nástroje, které obyvatelům něco přinesou. Proto se domnívám, že bychom měli všechny tyto aspekty zohlednit ve své zprávě. A pan eh, zpravodaj Alfonzi již velice správně zmínil eh, ty otázky řízení na lokální a regionální úrovni. Toto řízení musí být součástí této celé strategie. Děkuji. Michal Torres není, takže bych eh, dala slovo paní Teresa Sanchez Schmidt a dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Budu velice stručná. Jsem samozřejmě velmi ráda, že vedeme tuto diskuzi o makroregionech. Je velice důležitá, protože toto jsou dobré nástroje, jak koordinovat akce programů eh, v, této geografické, v tomto geografickém měřítku. Eh, chtěla bych tady hovořit o nadnárodní eh, oblasti v souvislosti s cílem 3. Myslím si, eh, že tady může velmi napomoci v rámci této strategie. A potom bych chtěla upozornit na riziko, aby tady se objevovaly strategie v Evropě jako huby po dešti. Ehm, samozřejmě, že dopady arabského jara zdůrazňují eh, ještě více význam eh, středomorské strategie. Samozřejmě tady musíme eh, se dobře zhostit tohoto úkolu. Pan Alfonsi tady hovořil velice konstruktivně a já souhlasím s tím, že je důležité, abychom byli konstruktivní, vyslali konstruktivní signál do této oblasti. Makroregionální strategie Středomoří musí být úzce koordinována eh, se nadnárodním eh, programem MED, který je eh, v rámci sousední politiky. A jinak, pokud jde o Unii pro Středomoří, tak Eh, tato jsou vždy takové, eh, taková konkrétní provedení těchto věcí a chtěla bych upozornit na jednu záležitost, velice důležitou. A je, to je otázka, jak můžeme podně, podněcovat členské státy a regiony, aby investovali do těchto makroregionálních strategií. Děkuji. Alžběta Lukačejevská. Eh, děkuji bardzo. Já rovněž chciałabym bardzo gorąco pogratulovat sprawozdania. Děkuji. Já bych ráda poděkovala našemu zpravodaji. Jsem ráda, že projednáváme tuto problematiku. Já jsem, velkým, já jsem velkou zastánkyní makroregionů a musím říci, že se děje celá řada pozitivního. Ehm, nalezli jsme mnoho konstruktivních řešení díky různým formám, jak neformální, tak formální spolupráce. Je mnoho regionů, které zahájily spolupráci nejrůznějšího typu, eh, jak jsme tu i dnes slyšeli. A co je důležité, je nějak trochu systémově to ošetřit eh, tak, aby bylo možné tedy prohloubit eh, nebo rozvěděla spolupráci mezi regiony, které už spolu léta spolupracují. Nicméně bych vyjádřila nesouhlas s panem Dojčem, který říká, že bychom měli omezit prostor pro tvorbu dalších region, makroregionů. Eh, já se domnívám, že potenciál pro další makroregiony eh, existuje. Eh, spolupráce často běží třeba už deset let nebo více a nevidím důvod, proč by tyto iniciativy nemohly být, nemohly být zakotveny do rámce makroregionální spolupráce. Souhlasím ale se zpravodajem, že by měla existovat kritéria pro ustavování makroregionu do budoucna. Od zástupkyně polského předsednictví paní Henriky moščické Dendis jsme, eh, jsme se doslechli o finančních aspektech věci. Já souhlasím se jimi slovy, ale mám tuto otázku. V aktuální době hospodářské eh, krize eh, existuje ještě prostor pro operativní programy, pro, pro operační programy pro tyto makroregiony? Evropská eh, komise zase zvolila strategický přístup eh, k územnímu rozměru eh, za svoji prioritu, nebo za prioritu u politiky soudržnosti a makroregiony také. To je, ty jsou prioritou pro období po roce 2013. Co, co to znamená, co to sebou nese a chci říci, že je celá řada makroregionů, které už léta výborně spolupracují. Pan Kelly, eh, děkuji, já budu také hovořit stručně. Já, eh, mne ty prezentace, mě ty prezentace přišly velmi, velmi zajímavé. Eh, zajímá mne, jaká je přidaná hodnota těchto strategií. U pobaltské strategie bylo zmíněno 15 prioritních oblastí, 80 stěžejních projektů a byl bych vděčen za další podrobnosti, další informace o některých Eh, těchto eh, projektech a prioritách, eh, tak aby bylo možné právě si udělat obrázek o tom, jaká je přidaná hodnota věci. Dnes na to není čas, ale znamená pokud například u studie proveditelnosti o LNG, tam by mě zajímaly další informace. A také pokud je o cestovní ruch, rád bych se dozvěděl více, čeho bylo zatím dosaženo, kam se to ubírá a tak dále. Takže, takže já bych měl tento typ dotazů, ale samozřejmě dnes na ně není prostor. Děkuji mnohokrát a nyní bych se ráda obrátila na komisi, protože komise vlastně e, byla zatím hlavním e, motorem e, u těchto strategií, takže Koline, mohl byste nás také obeznámit s pohledem Evropské komise na věc a také máte omezenou řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já jsem si velice pečlivě Eh, poslechl obě prezentace i vaše diskusy a možná eh, bych jenom eh, učinil pár obecných poznámek. Ze zkušenosti se zprávou o Balckém moři a z diskuse o dalších strategiích a na základě zkušeností o Porunají bych rád se tady dotkl některých podle mne klíčových aspektů. Vícero z vás říkalo, že je potřeba propojit politickou vůli nebo zaštítit politickou vůli eh, technickými kapacitami. Já si myslím, že to je nesmírně důležitá věc. V naší zprávě o strategii Balckého moře se jasně uvádí, že je potřeba kontinuálně rozvíjet politickou angažovanost, politickou vůli, ale je také velmi důležité, aby Eh, aby to bylo zaštítěno také administrativními dlouhodobými eh, závazky a dostatečnými kapacitami. To je velmi důležité a zúraznili jsme to ve zprávě o eh, stavu Balckého, pobalckého regionu, což je nezávislá zpráva, která bude prezentována ve Gdaňsku, kde v zásadě v té zprávě se říká, že že je škoda, když eh, politický entuziasmus a nadšení se ne, nepromítne do eh, kvůli nedostatku zdrojů skutečně reálného rozvoje později. Já si myslím, že je třeba také se zásadním způsobem věnovat eh, sladění, sladění politiky a finančních zdrojů na základě nadefinovaných priorit u každé strategie. Tak či onak se zdá, že to je věc, kterou je sice možné Eh, identifikovat a říci, ale hůře se to uvádí do praxe. Naše zkušenost po Baltii je taková, že v některých místech eh, to fungovalo eh, dobře a snadno, ale jinde nikoli. A to z pochopitelných důvodů. Kvůli tomu, že programy již byly vyjednány, nebo protože panovala určitá setrvačnost v administrativních a politických systémech, protože například chybí reflex ke spolupráci a koordinaci. E, nicméně e, je zde e, určitý vývoj, ty věci jsou realizovatelné, ale žádá se to velkou péči a pozornost. A možná ještě třetí věc, snad již na závěr, na kterou bych upozornil, je zde potřeba věnovat se nejen širšímu kontextu a zajistit, abychom mohli skutečně postupovat na základě spolupráce a koordinace, ale je třeba se zaměřit eh, také na to, kde eh, jsou v konkrétních okamžicích eh, třeba ta úzká hrdla, kde máme jasné projektové záměry či představy o projektech, jak je to uvedeno například v akčním plánu pro Pobaltí a jak to potom vypadá v implementaci, v realizaci. Nyní se vypracovává studie, která Eh, která se věnuje právě problémům v oblasti realizace. Já myslím, že je důležité se zaměřit na um, počáteční kapitál, seed money. Eh, je třeba um, zprostředkovávat eh, kontakty mezi investory um, a projekty a je třeba se také zabývat možnostmi sofistikovaných nástrojů financování. Uh, tak abychom mohli realizovat ty, ty transregionální balíčky. Myslím, že zkušenost po Baltii ukazuje, že tato věc stojí za to, vidíme to u plánování v oblasti dopravy, energetiky, infrastruktury, zaznamenáváme to, jak říkal pan Kelly, také v oblasti lepší spolupráce v cestovním ruchu. Myslím, že image pobaltského regionu to posunulo v mnoha ohledech ale musíme se také postarat o to, aby tyto úspěchy byly dále rozvíjeny, protože zde jde o velice důležitou ukázku eh, toho, co je vlastně předmětem územní soudržnosti, eh, toho, že skutečně dokážeme sofistikovanými eh, rámci pro zprávu a řízení řešit konkrétní problémy a já si myslím, že to je, že to je velmi důležité. A kromě toho jasně nadefinovat priority, je důležité také zavést konkrétní institucionální eh, struktury a, jak říkal váš zpravodaj, potřebné zdroje pro to, aby se ty krásné myšlenky skutečně naplňovaly. Je to důležité v tomto období a myslím si, že eh, především to bude důležité také v tom nadcházejícím období po roce 2013. Děkuji. Vy chcete ještě, eh, Francáze, něco doplnit? Ne? Nechci protahovat diskuzi, děkuji všem, kteří se zúčastnili této diskuze a budeme pokračovat eh, až eh, později. Děkuji. Dobře, takže teď bychom mohli uzavřít naše diskuzi k bodu 10 a chtěla bych pouze požádat naše hosty, Eh, nebo spíše bych jim chtěla poděkovat za eh, všechny eh, příspěvky a pokud máte nějaké materiály k vašim prezentacím, tak by bylo dobré, kdybyste je nechali na sekretariátu, abychom se mohli podělit s kolegy. Velice vám děkujeme za to, že jste se zúčastnili této diskuze a teď můžeme začít hlasovat. Jako obvykle prověříme, jestli máte sebou karty a jestli systém funguje, takže vás prosím, abyste vložili své karty do zařízení a zkontrolovali, jestli to funguje. Můžeme zahájit hlasování, dobře, takže já zahajuji hlasování a můžeme, můžeme to nejprve ověřit, zkontrolovat. the last one? The vote is closed. Uh, somebody didn't vote, I understand. There's one. Uh... Dobře, hlasování je eh, uzavřeno. Hlasovali všichni, všechno jsme ověřili, všechno funguje. Dobře, můžeme začít hlasovat. Eh, A první hlasování eh, je ke zprávě Lásla Šuriána. A má, měla jsem pocit, že Lásla by se k tomu chtěl stručně vyjádřit. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, pravdu budu stručný. Je to takové eh, retrospektivní hlasování, ale chtěl bych eh, náš výbor informovat o tom, že v posledních dnech rozpočtový výbor eh, provedl hlasování a ty cíle, které byly ve stanovisku, už jsou faktem. To znamená, že veškeré platební položky, které byly sníženy radou, byly odhlasovány e, k původnímu návrhu. Byly tam určité návrhy, aby to bylo vlastně ještě vyšší, ale to nenalezlo žádnou podporu, protože máme e, dobu úspor a e, není tady možné tu částku navýšit. A potom bohužel tam byly ještě další návrhy, další škrty některých plateb a, e, ale to bylo také odmítnuto velkou většinou rozpočtového výboru. A pokud jde o další návrhy, tak téměř všechny Myslím, že jeden eh, ze tří od zelených kolegů eh, nebyly podpořeny, nebo nebyl podpořen, ale ty ostatní, pokud jde ty pilotní projekty, byly podpořeny rozpočtovým výborem a já bych chtěl požádat ty kolegy, eh, kteří jsou ve výboru REGI, aby také sledovali rozpočtový výbor na plenárce, aby ho podpořili a potom bez pochyby eh, budeme my vítězi, pokud jde o rozpočet pro příští rok. 8,3% se dostaneme na to rozpočet minulého roku, pokud jde o platební položky v oblasti politiky soudržnosti. To je eh, nejvyšší částka nebo nejvyšší, nejvyšší cíl, kterou jsme dosáhli, ale je to velký úspěch. Děkuji, to bylo velice jasné, takže můžeme začít hlasovat. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Potom tady máme kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 a 6 hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno a e, závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasováním. Končím hlasování a je to schváleno. 41 pro. Gratuluji. Můžeme přejít k bodu 12. E, paní Kerst, e, zpráva paní Kerstin Westfál, zpráva o demografických změnách. A e, pochopila jsem to tak, že paní zpravodajka by se k tomu chtěla vyjádřit. Děkuji paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. To, na čem se dlouho pracuje, se podaří, tak se to alespoň říká v Německu. A teď po čtyřech pokusech se nám konečně podaří tuto zprávu o demografii odhlasovat. Někteří z nás přitom zestárli, jeden z nás jde do důchodu, jeden z těch, kdo aktivně spolupracovali a já bych chtěla všem stínovým zpravodajům srdečně poděkovat za dobrou a především konstruktivní spolupráci. A děkuji samozřejmě také eh, všem poradcům politických skupin, také eh, Christianovi a Denis Vajemelka. Doufám, že jsem to správně vyslovila. Všem vám děkuji, doufám, že ta zpráva je opravdu, myslím si, že ta zpráva je opravdu kvalitní a děkuji za spolupráci. Dobře, už včera jsme ehm, litovali toho, že Christian nás opouští, ale aspoň je tady u toho závěrečného hlasování. Doufám, že vyhrajeme, takže začneme eh, s pozměňovacím návrhem 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, potom 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 21, pozměňovací návrh 21. Je tady ústní pozměňovací návrh pana Pongy. Je někdo proti? Ne, dobře, takže jak bylo pozměněno, hlasujeme o pozměňovací návrhu 21. je pro? Prosím, kdo je pro, zvedněte ruku. Vidím tady pouze koordinátora, že se hlásí, takže kdo je proti? Kdo je proti? A teď to, je milý, to musíme to ověřit. Pozměněný uh, návrh 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis eh, číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Uh, Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 27, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 35, pro, proti, zdrželi se, 35 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento bod je schválen. 34, kdo je pro? Proti? Omlouvám se, eh, mám pocit, že ne všichni zvedají ruce. 34, otevírám hlasování elektronicky. Končím hlasování a bod je schválen. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 39 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 41 eh, s ústním pozměňovacím návrhem eh, paní Garcia Perez. Eh, souhlasíte s tím? Dobře, kdo je pro 41? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměněný návrh 41. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 4, kdo je pro? proti, drželi se, eh, schválen. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 6, kdo je pro, Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se ne, schválen. 58, oddělené hlasování, první část 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Druhá část, kdo je pro? Proti? Nejsem si jistá, ověříme druhou část 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Schválen. A nyní 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 61. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schválen. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, schválen. 64, kdo je pro? Proti? Ověříme 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen 72 pro, proti, zdrželi se, schválen 73 pro, proti, zdrželi se, schválen 74 pro, proti, zdrželi se, schválen 77 s ústním pozměňovacím návrhem paní Garcia Perez. Kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Nikdo. Dobře, takže eh, hlasujeme 77 pro, proti, Ověříme 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 11. Kdo je pro? 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 92, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nebo není to jisté, takže budeme ověřovat. Zahajuji hlasování 92. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schválen. Potom eh, pozměňovací návrh 101, kdo je pro, proti. Check, we check 101. Zkontrolujeme 101. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se ke kompromisnímu návrhu číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Je to vůbec první kompromis historie, kde je to tak nejasné. Takže zahajuji hlasování. Končím. A přijato. Dostáváme se číslům 112 a 13 společné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 117 a 118. Opět hlasujeme o obou návrzích společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 119, eh, kdo je pro, proti? Pardon, je to kompromis 14, eh, zahoji hlasování. Končím. A přijato. Číslo 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Ověříme číslo 126. Zahoji hlasování. Končím hlasování. A přijato. Číslo 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 130. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 133. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní číslo 139 a 140 a hlasujeme najednou. Kdo je pro? Proti? zdrželi se hlas, eh, přijat, eh, odmítnuto, zamítnuto a číslo 145 zamítnuto, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 153, kdo je pro, proti, ověříme číslo 153, zahoji hlasování, A takže jeden zástupce socialistů by se nyní měl zdržet hlasování. Takže výsledek? Přijato. Nevím, jak jste hlasoval, Viktore, ale je to přijato. 154, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 155, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 156, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 157, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 158, kdo je pro? Proti, Ověříme číslo 158. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 161. Kdo je pro? Proti? Ověříme číslo 161, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 166, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se. Dostáváme se k úvodním ustanovením, kdo, eh, do pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. No, číslo 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 6, kdo je pro, proti. Ověříme pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 8 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 9. Je to ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Ne? Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Vypadá to, že je zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k návrhům ze strany výboru pro zaměstnanost. Takže návrh jedna, kdo je pro, proti, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo tři, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, hlas, eh, zamítnuto. Číslo pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo šest, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 8, pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 10 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 14. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 16. Pro? Proti? Pardon, 17 eh, a 18 neděláme, takže 19, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E, o čísle 22 hlasujeme. Tady potřebuji asistenci. Kompromis 13 byl schválen, takže nehlasujeme. Takže číslo 23, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní se dostáváme k číslu 30. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrzích výboru FEM. Návrh A. Můžeme hlasovat v celku, unblock. Jak chcete hlasovat? Pokud e, nemá nikdo nic proti tomu, abychom hlasovali o těchto návrzích unblock, e, Není nikdo proti, takže hlasujeme unblock. Jsme proti. Zdrželi se. Je to zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu zprávy elektronické hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Návrh zprávy byl přijat. Děkuji pěkně a blahopřeji Kerstin. Nyní se dostáváme k dalšímu hlasování o návrhu stanoviska z pera pana Vojtěcha Olejnička. Týká se jednotné evropské, jednotného evropského dopravního prostoru. Takže kompromis dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu dvě a tři. Společně, kdo je pro, proti, ověříme číslo dva a tři. Je totiž řada situací, kdy pouze koordinátoři zdvihají ruku a já pak nemám možnost spočítat hlasy, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis jedna, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato, pokud se nemýlím. Je to zvláštní situace. Ještě jednou kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti ověříme velice rychle, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento návrh byl zamítnut. Kompromis 3, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 24, to je ústní pozměňovací návrh. Kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 33. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A to je vše. A finální hlasování elektronické je zahájeno. Končím hlasování. 40. Gratuluji, dobrý, dobrý výsledek, děkuji pěkně a dostáváme se k bodu 14. to rovněž návrh stanoviska z pera kolegyně Leny Kolarska-Bobeňské. Nevím, jestli si chcete říct slovo. Ne? Omlouvám se. Jenom bych rád řekl, že musíme hlasovat. ale pravděpodobně eh, jsme měli nejdříve aplikovat eh, článek 50. Vy jste jakožto koordinátor vždy vítán se svými žádostmi, ale je to pozdě, kdy jste s ním vystoupil. Ono to totiž má opravdu na dopad na naši práci. Dobrá, takže hlasujeme. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Nyní se dostáváme k číslu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se k, ke kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 3, 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Dostáváme se k číslu 22, pokud se nemýlím. To je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Ne, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 23, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se nyní k závěrečnému hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 40 pro, takže gratuluji kolegyni Elena Kolarská-Bobinské. Děkuji pěkně za eh, vaše pozměňovací návrhy a práci a také za spolupráci ze strany stínových zpravodajů. Děkuji. Dostáváme se k dalšímu hlasování. Ne, to, pardon, to už bylo přijato. Ano, takže konec hlasování a nyní čekáme na pana Dirka Ánera, který má spoždění. Můžeme se tedy dost, eh, můžeme přejít k bodu 17 našeho programu. Paní Konstanta Klé tady není, takže bod 17, eh, což je zpráva o cestě delegace našeho výboru do Spojeného království bude eh, předmětem diskuse při příštím zasedání, no při jednom z příštích zasedání. V podstatě poslední bod eh, našeho programu je číslo 16, takže nyní navrhuji takovou pružnou přestávku. Zůstaňte někde na, blíž, na blízku zatím tedy budeme čekat. Možná dorazí během pěti minut, takže prosím, zatím vydržte.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 Dear colleagues, I hope that uh, we, we can start, restart our uh, meeting. We, uh, and I hope... Kolegové, myslím, že můžeme opět pokračovat v našem jednání. Kolegové, které to zajímá, se jistě brzy k nám uh, připojí, pokud ještě jsou mimo sál. A dovolte, abych nyní dala slovo uh, panu generálnímu řediteli uh, generální ředitelství Regio, panu Derkovi Ahnerovi o připraveném pracovním dokumentu komise, který se týká analýzy chyb politiky soudržnosti v letech 2006 až 2009 a kroků podniknutých komisí do posud a dalšího postupu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené poslanky, vážení poslanci. Já omlouvám se, že jsem dorazil něco později, ale eh, dostal jsem se do eh, obrovské dopravní eh, zácpy tady poblíž parlamentu. Každý rok spolu hovoříme o chybovosti eh, a případných nesrovnalostech při plnění rozpočtu eh, Evropské unie. A každý rok dospíváme k závěru, že v oblasti politiky soudržnosti a zejména v oblasti regionální politiky eh, stále přetrvává řada problémů, které třeba řešit. Dochází k tomu každý rok a každý rok tedy na základě jakési, jakéhosi snímku fotografie Eh, situace za uplynulý rok. My jsme se nyní snažili nashromáždit eh, údaje za čtyři roky od roku 2007 a eh, v tomto, za toto období tedy sledovat chybovost a vyvodit z toho závěry. A to bude právě předmětem mého dnešního vystoupení, jaké závěry jsme mohli vyvodit z této analýzy. S tím, že eh, tato eh, analýza eh, nevychází výhradně z práce EUD, máme i další dva zdroje, ze kterých vycházíme. Jedním je naše vlastní práce. A tady mohu říct, že už máme dobře zdokumentované zkušenosti za pětileté období a také vycházíme z činnosti národních kontrolních úřadů. Jak víte, pohybujeme se v oblasti sdíleného řízení Eh, to znamená, jsou zde různé úrovně kontroly a v kontextu sdíleného řízení eh, je zde tedy také vrstva eh, národních kontrolních úřadů, tedy kontrola na úrovni každého jednotlivého programu. To je také důležitá, důležitá součást celého kontrolního rámce. Takže podívejme se nyní na celkový výsledek. Poprosím o další prosvědku. Tady vidíte situaci na základě analýzy EUD, za období 2006 až 2009. Máme zde dva, dva grafy, dvě křivky. Jeden se týká četnosti kontrol, pardon, četnosti chyb eh, zjištěných eh, v kontrolách, to je růžová křivka. Modrá křivka potom představuje odhad chybovosti to je tedy modrá křivka v dolní části grafu. Samozřejmě jsme byli eh, velmi eh, rádi a velmi se nám ulevilo na generálním ředitelství a na komisi vůbec, když jsme viděli, že v roce 2009 chybovost poklesla, výrazně poklesla. Ale také jsme věděli, že rok 2009 byl v mnoha ohledech eh, rokem výjimečným, specifickým eh, v tom smyslu, že eh, pro období 2007 až 2013 jsme měli eh, velké objemy výdajů rozloženy pouze do omezeného počtu zemí. A věděli jsme, že některé z programů u kterých eh, jsme často shledávali problémy v období 2000 až 2006, eh, nebyly součástí vzorku eh, pro období 2000 až 2013 v uplynulém roce. Proto tedy jsme velmi zvědaví na to, jak bude vypadat chybovost za tento rok. My určitě za naši stranu očekáváme, že budou pokračovat výkyvy v chybovosti, ale že tyto výkyvy doufáme, eh, budou na výrazně nižší úrovni než v letech 2006 a 2007. Proč? Za dvou důvodů. Eh, v mezidobí byla podniknuta celá řada kroků a druhý důvod je ten, jednoznačně, že s nástupem programovacího období 2007 až 2013 se změnila pravidla v mnoha směrech, tak, abychom tedy k chybovosti přistupovali rigorozněji, striktněji. A nyní bych spolu s vámi rád zanalizoval chybovost, chyby a přiblížil vám také kroky, které, které jsme podnikli. Podívejme se na stránku 6 Eh, jaká je definice chyby? K chybě dochází, eh, když nějaká transakce není provedena v souhlase eh, s právními a regulativními ustanoveními, což znamená, že dojde k nesrovnalosti ve výdajích, která musí být deklarována na komisi. Já bych se na to podíval z jiné stránky. Co není chyba? Protože myslím, že v chápání veřejnosti Eh, je celá řada nepochopení, neporozumění. Chyba neznamená, že ty prostředky zmizely, že eh, jsme o ně přišli nebo že byly promarněny, promrhány. Ne. Eh, prakticky ve všech případech ty prostředky šly přesně na ty projekty, na které byly určeny. Ale pokud je o realizaci těchto projektů a využívání těch prostředků, eh, byly zjištěny určité nesrovnalosti. Například v oblasti zadávání veřejných zakázek, že tedy kritéria pro udělení zakázky například eh, nebyla eh, stanovena, aplikována zcela správně, nebo nesrovnalosti v případě DPH. A proplácení DPH. Takže ano, ty prostředky šly eh, na ty patřičné projekty. Ty projekty skutečně byly zrealizovány a jejich výsledky můžeme přímo v terénu vidět. Nicméně eh, u těch plateb došlo k určitým nesrovnalostem toho druhu, který jsem právě zmiňoval. Jen opravdu velmi, velmi zřídka eh, v rámci našich kontrol narážíme na případy podvodu kdy skutečně záměrně někdo se někdo pokusí ty prostředky odklonit, odklonit na jiný účel. Je proto řada důvodů. Jedním je ten, že mnoho členských států je velmi pozorných k problematice podvodů a Tyto členské státy podnikají příslušné kroky, jakmile vznikne podezření na podvodné jednání. E, druhý důvod, který je také samozřejmě velmi důležitý, je, že kdykoliv narazíme na případ podvodu nebo obdržíme stížnost e, nebo e, sebe menší podezření, že může docházet k podvodu, okamžitě uvědomujeme příslušné orgány, to znamená, v rámci komise je to OLAF, Úřad pro boj proti podvodům a na úrovni eh, členského státu či členských států jsou to potom eh, příslušné instance vnitrostátní. Eh, potom je provedeno vyšetřování a případů tohoto typu byla celá řada. A velmi, velmi často tyto případy skončily zjištěním a závěrem, že k podvodu nedošlo. Také byly případy, eh, u kterých to vyšetření eh, muselo, vyšetřování muselo pokračovat a skutečně to vyústilo eh, ve stíhání a v soudní řízení proti pachatelům podvodu. Nicméně musím říct, že v rámci těch nesrovnalostí případy podvodů jsou velmi, velmi řídké. Nyní bych se ještě dotkl metodiky eh, našich odhadů a výpočtů. Eh, jednak si říci, že Evropský účetní dvůr eh, používá jednoznačnou, jasnou statistickou metodiku, kdy pro každý rok na základě tedy jakéhosi jako to je taksi fotografický přístup, to je snímek za jeden rok, za omezené období. Děláme si přehled o situaci v jednom konkrétním roce. Souvisí to s úkolem EUD, který má, který má vypracovávat eh, DAS za každý jednotlivý rok. Eh, někdy je to trochu nešťastné, eh, někdy je to trochu nešťastné, Eh, nešťastný vztah eh, s tou víceletou politikou, s tím víceletým rámcem, protože eh, protože v roce třeba N plus 1 nebo N plus 2 zjistíme chybu, ke které došlo v roce N a my to potom opravujeme k začátku toho období a postaráme se o to, aby, bylo, aby byla provedena korekce za celé období. Což potom vyústí v situaci, kdy na konci programovacího období, to znamená na konci sedmi let, eh, když byly zapracovány všechny korekce, eh, tak teprve eh, poté, jak si si můžeme udělat konečný úsudek o chybách a chybovosti za to dané období. A, ale toto se nemůže promítnout v tom přístupu, který uplatňuje Evropský účetní dvůr. My jsme se snažili Eh, zabývat se tou eh, zbytkovou eh, chybovostí ze své vlastní iniciativy za období 94 až 99, kde jsme měli k dispozici příslušná čísla a zjistili jsme, že ve skutečnosti, jakmile byly provedeny veškeré korekce na konci programovacího období, zbyla chybovost byla mnohem, mnohem nižší Eh, než ta, která je uváden, uváděna eh, výročně, tedy v těch jednoletých zprávách Evropského účetního dvora. Nicméně eh, samozřejmě Evropský účetní dvůr správně říká, že rozpočet Evropské unie je formálně rozpočtem jednoletým a proto je třeba také provádět kontrolu a analýzu na jednoletém základě. Myslím, že se budeme snažit uplatňovat oba přístupy. Eh, ve svých úvahách se tady eh, snažíme rozlišovat, eh, se, snažíme, tady, kromě toho rozlišení jednoleté a víceleté, se snažíme držet zcela důsledně metodiky Evropského účetního dvora, ale narážíme na jeden problém, někdy narážíme na problém s kvantifikací chyb. Zde Účetní dvůr sleduje otázku, zda došlo k chybě či nikoli, a jak, jaký je potenciální negativní dopad na rozpočet, pokud ta chyba je kvantifikovatelná. A na tomto základě tedy účetní dvůr eh, dospívá ke konečnému závěru. Eh, když my sledujeme kvantifikovatelnou chybu, eh, musíme mít na paměti, že Eh, nakonec eh, budeme muset eh, zpět získat ty prostředky od členského státu a od programovacích orgánů. A při zpětném výběru těchto prostředků musíme uplatňovat princip proporcionality, což nás vede k tomu, abychom kvantifikovali chybu s tím, že s tím, že tedy zohledňujeme kritérium proporcionality. Abych to ukázal na příkladě, uvedu oblast zadávání veřejných zakázek. V této oblasti Evropský účetní dvůr uplatňuje přístup, kdy sleduje eh, tady chyby. Pokud je to chyba velmi malá, eh, tak se tomu nevěnuje. Pokud je středně velká nebo velká, eh, řekne, že jde o stoprocentní chybu. Když my se zabýváme toutéž chybou, můžeme dospět k závěru, že ano, došlo k chybě, ale škoda, eh, která z toho nakonec vyplynula pro rozpočet eh, společenství, respektive Evropské unie, že tato chyba je omezena, že tato škoda. A eh, rozhodneme o vrácení 50, 25, 10 podle závažnosti dané chyby. A v takovýchto případech tedy někdy dospíváme k odlišné kvantifikaci chyby oproti EUD. E, nedochází k tomu velmi často, ale e, řekněme, že každý rok máme jeden, dva případy, kdy e, náš závěr je odlišný od závěru EUD. Vezmeme-li naši analýzu, analýzu účetního dvora, a údaje, které dostáváme od řídících orgánů členských států, eh, začíná být jasné, že jsou dvě oblasti, do nich se chyby soustředují. První z těch oblastí eh, je způsobilost, to znamená projekty či části projektů či eh, nárokované výdaje, které byly tady vzneseny, byly uplatněny, které přitom nejsou uplatnitelné podle našich Eh, předpisu A druhou problémovou oblastí jsou veřejné zakázky, kde máme stále, kde stále vidíme, že dochází k mnoha chybám, k mnoha nesrovnalostem v členských státech. Je to příznačné pro regionální fond, u sociálního fondu, kde, kde je otázka veřejných zakázek méně důležitá, tak tam většina těch chyb se týká eh, spíše způsobilosti. A k jakým eh, chybám, k jakým problémům dochází v oblasti zadávání veřejných zakázek? Jednak eh, často jsme svědky toho, že nabídky do výběrových řízení jsou neadekvátně vyhodnoceny. To znamená, jsou chybně nastavená kritéria nebo byla předem nadefinována eh, kritéria, která pak ale nebyla správně aplikována. Eh, druhý problém, na který poměrně často narážíme, je to, eh, že vlastně není uplatněn správný postup výběrového řízení. K tomu dochází poměrně často, zejména v případech, kdy již běží velký projekt, potom vznikne nějaký problém a náhle je třeba provést nějaké dodatečné práce nebo provést změnu v plánovaných pracech. A v takových případech je přirozená tendence eh, ze strany eh, vykonavatele projektu, eh, realizatora projektu pokračovat ve spolupráci s dodavateli, které již má nakontrahovány a kteří se osvědčili. Eh, ovšem eh, pravidla eh, stanovená ve směrnici pro zadání veřejných zakázek často vyžadují nad rámec určitých částek, určitých prahů, aby bylo provedeno nové výběrové řízení. A to je jeden z problémů, z velkých problémů, na které velmi často narážíme u výběrových řízení. A někdy bývá problém také se zveřejněním požadavků Nestačí totiž nebo s požadavkem na zveřejňování nestačí pouze, eh, pouze eh, vyvěsit to někde na ministerstvu. Eh, dnes oznamujeme, že proběhne výběrové řízení, jsou jasná pravidla pro zveřejňování, která musí být dodržována a někdy nejsou dodržována v úplnosti. Chyby v oblasti způsobilosti. Jednou z chyb u nákladů jednou z chyb je ta, že jsou, um, jsou nárokované náklady, které nemůžeme proplácet, nebo je provedena nesprávná uh, kalkulace míry spolufinancování, uh, nebo je nesprávně hlášena uh, proplatitelná DPH. Uh, jedna věc mě osobně velmi trápí uh, a také Lénu, která sedí vedle mne, a to jsou takzvané retrospektivní projekty. Já se to pokusím v pár větách vysvětlit. V období realizace programu se může stát, a do jisté míry je to i povoleno, může se stát, že členský stát nebo region si zvolí projekt, který již byl zrealizován v minulosti eh, za státní prostředky, vnitrostátní, eh, a tento projekt přenese eh, do oblasti spolufinancování z evropského rozpočtu. Já musím říct, že mně osobně se to nelíbí, tento postup. Vyvolává to totiž dva problémy. Jednak to vytváří problém u adicionality, která často chybí, a ne, za druhé Vzhledem k tomu, že velmi často ten eh, projekt, který byl vlastně eh, vyhodnocen podle vnitrostátních předpisů, protože měl původně být financován eh, z interních prostředků, není znovu vyhodnocen na základě evropských pravidel. A jsou případy, kde vnitrostátní předpisy jsou mnohem, mnohem benevolentnější než ty evropské. Takže to, co projde na financování vnitrostátního rozpočtu, bude chybou Eh, při, při spolufinancování. A to je, to je problém, na který jsme například v tomto roce narazili hned několikrát. A byl bych velmi rád, eh, kdybychom to mohli společně eh, ještě dále projednat, až budeme hovořit o nařízení pro příští období. Další otázka, která nám je často kladena, je otázka geografického rozložení chyb. Je pravda, že každý rok zaznamenáváme, že je určitý počet zemí, které v tom daném roce se jaksi velmi výrazně vyznačují eh, vysokou chybovostí. Obecně můžeme říci, že když vezmeme ty eh, dva, tři nejhorší případy, dvě, tři země, které si eh, vedou nejhůře, tak ty, eh, na, ně, na ně připadají zhruba dvě třetiny chybovosti za daný rok. Eh, my jsme se snažili zabývat se ne pouze eh, tou, tím objemem za jeden, nebo tou hodnotou pro jeden rok, ale také, kdybychom se zaměřili na další období, zajímalo nás, zda by se, ta, se ten obrázek výrazně měnil. Zda jsou velké změny mezi jednotlivými, či rozdíly mezi jednotlivými roky, nebo zda je to systematičtější problém. Eh, když si vezmeme uplynulých pět let, tak eh, můžeme říci, že chyby se výrazně soustředovaly do Španělska a Itálie, ale i v případě Španělská a Itálie to neplatilo pro celé území země, ale eh, pouze se ty chyby soustředily do některých vybraných regionů v těchto zemích. Samozřejmě my jsme se k tomu nepostavili se založenýma rukama, jsme v úzkém kontaktu s úřady těchto zemí a hledáme možnosti, jak tyto problémy překonat. A nyní se dostávám eh, k naší vlastní práci, eh, každoroční eh, práci v rámci našich kontrol, ke všem těm informacím, které dostáváme z té operační stránky, operační oblasti. Když se podívám na všech těch nějakých 300 programů, 340 programů, které máme, vezmou-li v potaz všechny z nich, eh, mohu říci, že u, devat, u 90% z nich na základě informací od svých kontrolorů a eh, od těch, kdo úzce sledují tyto programy, mám dojem, že máme rozumnou míru jistoty. Eh, takže tím problémem je těch zbylých 10%. V případě sociálního fondu ESF e, jsou čísla podobná. Vždy, když vidíme, že vznikají takové problémy, e, učiníme výhradu v naší e, výroční zprávě o činnosti a snažíme se ten problém okamžitě řešit s příslušnými členskými státy vezmeme rok 2010, řekl bych, že většina problémů, které vedly eh, k uplatnění výhrady na konci roku 2010, eh, už v mezidobí byly vyřešeny s příslušnými orgány. A rád bych také tady tak trochu do závorky uvedl, že jsem velmi rád, že zaznamenávám stále větší míru spolupráce eh, ze strany většiny členských států a regionů, pokud jde o řešení těchto problémů. Při řešení těchto problémů eh, děláme dvě věci. Jednak eh, činíme preventivní kroky, eh, jsme účastní ve všech monitorovacích výborech, kde se projednává výběr projektů. V, těch monitor, v těchto monitorovacích výborech máme roli pozorovatele, Eh, to znamená, hovoříme tam jako eh, experti, můžeme upozorňovat, upozorňovat členy monitorovacího výboru na potenciální problémy, které spatřujeme. Také eh, se každý rok scházíme s řídícími, s řídícími orgány, kde projednáváme jednotlivé problémy, které jsou příznačné pro tu konkrétní zemi, které jsme zaznamenali v průběhu let a hledáme řešení a prakticky průběžně se snažíme eh, multilaterálně nebo bilaterálně eh, poskytovat určité eh, návody, pokyny kolegům, kolegům v řídících a kontraktačních orgánech awarding authorities v členských státech. A já doufám, že toto vše nám umožní posunout se, posunout se dále. Kromě toho také podnikáme korekce, korektivní kroky a musím říct, že v tomto roce jsme byli poměrně přísní, eh, pokud je o pozastavování pladeb. Jakmile zaznamenáme problém, riziko, raději platby přerušíme, eh, sejdeme se s příslušným členským státem, regionem, vyřešíme problém a potom obnovíme chod plateb. A musím říct si, že eh, s tím máme zatím jednoletou zkušenost, což je málo, ale můj osobní pohled na věc je velmi pozitivní. Myslím, že je tady dobrá zpětná vazba, dobrá reakce od členských států u e, této věci. Další, e, další věc, a tady se řídíme e, častým doporučením vašeho výboru, zaměřili jsme se na naši vlastní kontrolní činnost, zejména v těch případech, kde vnímáme riziko, riziko vzhledem k objemu prostředků, které jsou investovány, anebo protože nám naše zkušenost ukazuje, že eh, programové kontrolní orgány ještě nejsou, zdala, eh, ještě nejsou zcela tam, kde bychom si přáli. Eh, zhruba, tady se dívám na Julianu, zhruba bych řekl, že dvě třetiny kontrolních orgánů, s nimiž spolupracujeme, už jsou nyní na takové úrovni, kdy můžeme říci, že to funguje dosti dobře a zhruba třetina z nich eh, zhruba u třetiny z nich, eh, do toho ještě musíme do těch kontrol investovat společně. A samozřejmě, jakmile, se, eh, jakmile obdržíme nějaká zjištění Evropského účetního dvora nebo zjištění našich vlastních kontrolorů, nebo se objeví nějaké konkrétní žádosti či stížnosti, tak se tomu velmi, velmi pečlivě věnujeme. V oblasti zadávání veřejných zakázek do budoucna a my samozřejmě už nyní úzce spolupracujeme s členskými státy a analyzujeme chyby, pořádáme školení, prezentace a také školící kurzy, abychom měli jistotu, že všichni dobře chápou eh, roli eh, společenství. A pokud jde o způsobilost, v tomto období eh, jsme zahájili Eh, určitou činnost, kterou budeme dále rozvíjet v dalším období, a to je eh, využívání eh, možnosti zjednodušených nákladů. A nyní už jsme v situaci, kdy členské státy, jak vidíme, stále více uplatňují zjednodušené náklady. Já jsem tomu velmi rád a doufám, že v příštím období, kde ještě dále zjednodušíme pravidla pro zjednodušené náklady, se dobereme ještě pozitivnější, pozitivnější odezvy. V oblasti eh, specifických chyb u retrospektivních projektů jsme poskytli eh, určitý návod eh, řídícím orgánům, management authorities, a pokud je o kontrolní stopu, auditní stopu, tady jsme zavedli nově možnost částečného uzavření, částečné uzávěrky v období 2007 až 2013 a také jsme v plnulých měsících hodně investovali Eh, do eh, prací na finančním inženýrství, což byl nový nástroj, nebo alespoň nástroj, který byl eh, poprvé využívan ve výraznější míře. A tady jsme se opravdu velmi zaměřili na pomoc s překonáváním problémů. Období 2014 až 2020. Tady vás čeká prezentace eh, pana eh, komisaře dnes odpoledne, takže jenom pár slovy. Ano, chceme pokračovat eh, pokračovat dále v racionalizaci, zjednodušení. Ano, chceme také posilovat kontrolní přístup založený na riziku. Ano, chceme i nadále pokračovat v tom, že vycházíme z činnosti jiných kontrolních eh, orgánů, pokud máme eh, tu zkušenost, eh, že jim můžeme důvěřovat. A také se pokusíme zjednodušit celkově ty mechanismy a pokusíme se zavést systém, který jsme přebrali od kolegu z rozvoje venkova, kdy přejdeme na jakési jednoleté uzavírání účtu. Samozřejmě to bude přizpůsobeno eh, politice soudržnosti a tato jednoletá účetní závěrka by mohla eh, nám i členským státům a konečným příjemcům eh, umožnit vyhnout se tomu, že na konci programovacího období máme nakumulovány problémy za celých sedm let a musíme je řešit až na konci programovacího období. Takže naší představou je tak toto eh, akcentovat eh, na, za, eh, na konci každého roku. A nyní dovolte, abych stručně uzavřel své vystoupení. Máme nějakých 4-5 let zkušeností s kontrolní prací za sebou. Za těch 4-5 let, máme lidé dnes vyvodit závěry, jsme zaznamenali především, že díky snahám, a já chci vám ve vašem výboru poděkovat za podporu v této souvislosti, díky tedy vyvinuté snaze se nám podařilo výrazně snížit chybovost. Chybovost je výrazně pod eh, se snížila výrazně pod polovinu eh, chybovosti v minulých eh, obdobích. Doufáme, že tento trend bude pokračovat. Není důvod, proč by to nemělo být možné, ale stále přetrvává vysoká chybovost. Musím říci, především u regionální politiky eh, v oblasti sociálního fondu kvůli tomu, eh, že tam je odlišný typ plateb a podařilo se nám eh, chybovost, chybovost tady snížit rychleji. Dále ano, i do budoucna se budeme snažit systém dále zdokonalovat. V uplynulých pět let nám přineslo mnoho zkušenosti a ponaučení, na které budeme navazovat. Eh, dokonce ještě v tomto programovacím období, eh, vlastně do konce roku 2015, kdy proběhnou poslední platby, eh, ale zároveň již zkušenosti z uplynulých 4-5 let promítáme do nového nařízení, tak aby, abychom do budoucna začínali s lepším rámcem v příštím programovacím období. Paní předsedkyně, jistě nemohu uzavřít, aniž bych, aniž bych poděkoval opravdu ze srdce členům vašeho výboru za vaši podporu v uplynulých letech, kdy jsme projednávali eh, toto obtížné, komplexní téma, které je ovšem velmi důležité, protože všichni jsme viděli, že do jisté míry nakonec vlastně je v sázce kredibilita celé politiky, eh, celá tato kredibilita na Eh, řešení této věci závisí. Děkuji. Thank you, thank you. Děkuji pěkně, Dirku. Eh, máte-li otázky nebo komentáře, tak prosím, máte slovo. Děkuji pěkně, pane Anere, za tu obsahlou informaci. Jsem rád, že jsem to slyšel, protože to, co jste tady přednesl, je naším denním chlebem v, ve výboru pro kontrolu rozpočtu. A proto si kladu otázku, jak dosáhnout dalšího snížení chybovosti. Je to téma, kterému se věnujeme a shodneme se jistě na tom, že otázka těch chybných plateb, hovoříme v tomto případě o regionálních fondech, tak jde o integritu um, institucí, která je někdy spochybňována a máme společný zájem na tom, abychom společně pracovali na snížení této chybovosti. Já vám blahopřeji k těm úspěchům, uh, s nimi jste nás seznámil. Zmínil jste tu výroční zprávu Evropského účetního dvora. která v loňském roce, eh, kdy vlastně eh, mm, obsahem zprávy byl rok 2009, zmínila eh, průměrnou chybovost 11 a v té kapitole tohoto Evropského učení odvora, která je větší než jenom regionální politika, se ta chybovost snížila na polovinu. Takže jakožto, eh, jakožto, eh, jakožto stínový zpravodaj pro eh, absolutorium bych stál o to, abychom se dostali pod úroveň 5%, což by samozřejmě znamenalo, že se dostaneme z těch červených čísel. A v této souvislosti mám dvě technické otázky. Hovořil jste o tom opětovém získání? Nevím, jestli to vůbec funguje, ale pokud eh, se eh, zjistí eh, chybná platba a vy ji chcete vyžádat, vy ji vyžádáte zpět, tak vlastně ta chyba je odstraněna. Otázka je, do jaké míry u těchto odstraněných chyb eh, se bude ta eh, chybovost z předchozího roku, který je šilhřen eh, uzavřená, korigována, anebo se to bude počítat znovu. To bych rád projedal, protože jsou dvě možnosti, jak eh, odstranit chybu. Buď to se jí vyhnout, anebo ji opravit. Ovšem je přirozeností věci, že pokud eh, již chyba eh, uskutečněna, čili byla platba uskutečněna, tak by bylo nutné znovu udělat výpočet chybovosti. A potom pozastavení plateb kolegové z DG pro zaměstnanost se eh, důsledně zasadili o to, aby eh, snížili chybovost, aby byly pozastaveny platby při zjištění chyb a celá celková chybovost byla nižší než 2%, takže to je vynikající výkon. Bude tento nástroj ve vašem příspěvku případě eh, aplikován stejnou intenzitou? Hovořím tedy o pozastavení pladeb. Děkuji. A Lambert van Nistelrooy? Děkuji. Také děkuji za přednesení této zprávy, která vychází každoročně. Hovořili jsme o různých vývojích a myslím, že nyní je ideální doba pro to, abychom hovořili o nových předpisech, protože tyto požadavky se budou zohledňovat v následujících obdobích. Vítám také podstatu těch změn, které eh, jsou chystány. Já to vidím tak, že ty údaje z ročních, výročních zpráv vlastně pocházejí z víceletých programů, což vede k určitým odchylkám. Takže musíme mít na paměti tu skutečnost, že e, čísla se mohou někdy výrazně měnit e, díky geografickým odlišnostem mezi jednotlivými státy. Ale každopádně děkuji za informaci, kterou jste podal. A nyní se dostávám ke své otázce. Hovoříme o e, spolufinancování, sdíleném řízení, vždycky o práci s nějakým partnerem, který e, poskytne 50%, například třeba v případě sociálního fondu a tak dále. Pokud tedy jde o zodpovědnost a mimochodem, členské státy jsou ochotny tuto odpovědnost nést. A řada států eh, řekla, že přebírá zodpovědnost za decentralizované eh, výdaje. Nicméně chtějí eh, sehrávat vůči úlohu a já se <clears throat> za to také přimlouvám. A rád bych věděl, pane Anare, jestli eh, by právě toto mohlo nějak přispět k rozvinutí této debaty, k jejímu posunutí. Další otázka. Když se rozhlednu, tak vidím, že eh, boj proti chybám a nesrovnalostem Eh, vychází ve velké míře eh, z národních kontrolních eh, systémů. Je jeden program, jeden audit, takže vypadá to, že tady je takový základní princip, ale pokud nám říkáte, že je 14 interních postupů kontroly, tak tento princip pravděpodobně není možné aplikovat. A máte také systémy ověřování v rámci EU, které eh, duplikují to, co se provádí již na vnitrostátní úrovni, takže eh, je tady celá řada auditů, které to stěžují. Další věc, eh, výbor pro kontrolu rozpočtu se zabývá finančními předpisy. ale myslím si, že tady nebyly pochopeny všechny detaily. Hovoříte o inovativních způsobech financování, o možnostech, nových možnostech eh, nesení rizika, o možnostech využívat eh, nástrojů Evropské investiční banky. A já vím, že jak komise, tak rada by eh, rády Eh, viděli využívání těchto nástrojů ve trojnásobné až čtyřnásobné míře v příštím období. A v případě, že nějaký projekt nebude eh, vynášet nebo generovat eh, příjem, tak můžeme poskytnout určitý stimul bankám, podnět bankám, které by zlepšily jejich úlohu. Nicméně problém je, v tom, že ty eh, auditorské systémy jsou tak eh, strnulé, že neumožňují neumožňují um, um, snadné, snadné kontroly. Je tady také rostoucí úroveň um, nejistoty. Na závěr bych rád vyjádřil poděkování za tuto zprávu, která podle mě byla velice užitečná a e, doufám, že se sejdeme při dalších konzultacích v dalším období. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat e, panu Ánerovi za to, e, že k nám dnes dopoledne přišel. Děkuji za velice zajímavou a užitečnou prezentaci zprávy. Děkuji také generálnímu ředitelství pro regionální politiku za dobře načasovanou a velice informativní um, zprávu eh, o této politice. Eh, tady je důležité, abychom věděli, kde ty chyby eh, jsou, kde k ním dochází, protože díky tomu je budeme moci řešit a možná se co nejvíce přiblížíme nulové chybovosti. Jak prezentace ukázala, většina programů je implementována bez významných chyb a možná, že e, díky tomu bychom e, měli možná změnit e, ty nekonečné diskuze, které tady vedeme každý rok, kde diskutujeme o chybovosti v politice soudržnosti. Chtěla bych zdůraznit, že často se na našich zasedáních objevují velice negativní připomínky o politice soudržnosti a proto bych ocenil, kdyby pan Áner mohl někdy přijít, přijít eh, do našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu a očistil tady eh, na politiku soudržnosti. Měli bychom se zamyslet na to, jak zajist, nad tím, jak zajistit, aby naše programy byly co nejspolehlivější. Je zřejmé, že mm, správná opatření už jsou přijatá aby se eh, odstranily chyby, pokud jde o uznatelnost, ale pokud jde o chyby v kontrolním eh, procesu, eh, tak tam jich je více. Ale i když budeme mít nulovou chybovost v politice soudržnosti, tak veřejné zakázky a tyto postupy budou znamenat, že tady budeme mít více než 2 chybovosti. Byly tady specifické návrhy, jak řešit chyby eh, s ehm, veřejným zadáváním. Jsou tady takové eh, věci a pokud ano, tak prosím, Ondřej Vlasák. Eh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci této zprávy. Samozřejmě je jasné, že ten proces má nějakou svoji historii že tak, jak jsme se snažili nastavit jasná pravidla a dělali jsme průběžně eh, opravy, tak to směřovalo k zjednodušení, k zpřehlednění. Totež se týkalo samozřejmě školení těch pracovníků, kteří v tom procesu se eh, s těmi penězi potkávají, čili i tam ty zkušenosti způsobily to, že počet těch chyb je samozřejmě menší. Přesto bych kladl velký důraz právě na proškolení toho personálu, který se celý tímto problémem zabývá. Ale co považuji za velmi důležité, je eh, předávání výsledků jednotlivých kontrol. Těch kontrol na různých, úroveň, na různých úrovních je velké množství a je potřeba, aby byl zpracován systém uznatelnosti některých kontrol, předávání si výsledků, aby byly poskytovány informace z těchto kontrol vlastním žadatelům a aby byly i prezentovány právě ty nedostatky, tak aby ostatní žadatelé se mohli z těchto chyb eh, poučit jako takových. Dále si myslím, že eh, do budoucna stále není úplně jasno o využívání soukromých peněz při kofinancování jednotlivých projektů. Tam si myslím, že bychom měli do budoucna Eh, přikročit eh, opět k jasnějším úpravám, protože těch prostředků je nedostatek a do budoucna potřebujeme zapojit i soukromý kapitál ke kofinancování těchto našich projektů. Čili má otázka zní, zdali v této věci eh, připravujete nějaké doporučení. Děkuji. Vážení kolegové, nevím, kdo by ještě chtěl položit otázku. Je tady ještě někdo? Máte slovo? Paní Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji eh, za tyto informace. Eh, jeden eh, z hlavních cílů je snížit chybovost a já jsem velice potěšená, že jsem si vyslechla, že se došlo ke snížení o 50 má země, Španělsko, byla uváděna jako ta země, kde dochází k vysoké chybovosti. A podle informací, které mám od autonomních regionů a také od ústřední vlády, bych, by mě velice zajímalo, jestli jste se někdy eh, zamýšleli nad tím, jestli ta metoda, kterou používáte při evaluaci, a jestli jsou ty chyby eh, chyby správní, a nebo jsou to nějaké chyby, které se týkají skutečných výdajů. Mohli byste prosím odpovědět na tuto otázku? A nyní bych sama chtěla položit otázku na Dirka. Evropská komise tady vyvinula veliké úsilí, aby vylepšila eh, výsledky členských států a aby se odstranila chybovost nebo nedostatky při aplikování evropské regionální politiky. A my si samozřejmě také zároveň uvědomujeme, jak pravidla pro provádění evropské regionální politiky působí a že to vždy závisí na stavu administrativy. I když my všechny ty věci eh, vylepšíme, ty, co kontrolujeme, veřejné zadávání zakázek, tak eh, i nadále tady eh, zůstává určitá část, která je jaksi intoxikovaná touto neschopností odstranit úplně všechny chyby. A tady to bude velice obtížné si poradit s touto chybovostí, i když doufám, že do budoucna klesne. A má otázka zní, máte eh, nějaká vodítka, která by eh, vám říkala, že pokud jde o eh, implementaci politik Evropské unie, ehm, že jsou tady i věci, které se týkají všeobecného eh, zdraví těchto politik. Tyto politiky jsou neustále kontrolovány, provádí se audity a my se samozřejmě velice snažíme, ale potom tady do toho vstupuje i ta složka členských států a tam nemáme všechno pod kontrolou. A vím, že ty kontroly tam neprobíhají až do takové míry. A myslíte si, že budeme mít vliv i na ten zbytek, anebo tam budeme mít pouze takovou izolovanou dokonalost na té naší straně a na druhé straně to bude nedokonalé? Takže eh, můžete se, Dirku, k tomu vyjádřit? Thank you very much eh, and, and thank you very much for your... Děkuji. Děkuji za všechny připomínky, za všechny otázky. Ano, eh, pane eh, Kajer, chtěl bych s vámi naprosto souhlasit. Je to samozřejmě také otázka důvěryhodnosti politiky a eh, integrity nebo image, reputací institucí. To je jeden z důvodů, proč je toto pro nás tak důležité. A i nadále to bude velice důležité téma. V minulých letech v roce 2006 a 2007 a také v roce 2008 jsme měli odhady chybovosti účetního dvora asi 11 a 12 V roce 2009 to eh, kleslo na minimálně 3 což je opravdu velký pokles. Ale jak už jsem uvedl, v budoucnosti očekáváme, že to bude kolísat a bude se to zhruba pohybovat u této hodnoty, protože v roce 2009 ne všechny členské státy a především pokud jde o ty nejtěžší programy, tak eh, v tu dobu to vše ještě neprobíhalo nebo nebylo to plně eh, aplikováno, ale to by nám rozhodně nemělo bránit v tom, abychom se snažili tu celkovou úroveň snížit co nejvíce. Jsem silně přesvědčen, a to se vracím k té otázce e, kapacity, která tady padla, jsem silně přesvědčen, že administrativní e, kapacity v členských státech hrají velmi důležitou úlohu. Možná bych tady mohl e, uvést dva příklady. Samozřejmě eh, jsou tady eh, takové ty očekávané problémy nebo normální problémy, eh, které jsou v těch členských státech, kde se ještě budují ty administrativní kapacity. A my se musíme snažit abychom je v tom podporovali. Jeden z problémů, se kterými jsme se setkali ke konci minulého období a během tohoto období, je, že jsme velmi investovali do školení kolegů v členských státech, ale jakmile, protože jakmile máme dobře vyškolené kolegy, tak potom dostaneme eh, krásné postravy k Vánocům a oni nám potom sdělují, budete asi překvapený, ale dostal jsem skvělé místo v soukromé společnosti a e, teď e, například e, děl, pracuji pro Christ Waterhouse. Takže to byl velký problém. Jak jsme se pokusili s tímto problémem vypořádat? Chtěli jsme přesvědčit členské státy, protože jsme samozřejmě nemohli je přesvědčit k tomu, aby zvýšili všechny platy, ale chtěli jsme, aby strukturální fondy uh, Eh, použili tak, že část těch pracovních míst jak si eh, vyčlení ehm, eh, tak, aby ti nejkvalifikovanější lidé dostali platy, které je udrží v tom místě. To samozřejmě není úplně absolutní řešení, ale je to alespoň částečné řešení. A potom další významný příklad je, že eh, ve snaze zjednodušit a eh, také vlastně seškrtat eh, některé veřejné služby, zeštíhlit veřejné služby, tak Eh, někde jsou pracovníci, kteří mají eh, provádět kontrolu a mám tam jeden příklad, který nemůžu uvádět, protože to byla soukromá zkušenost, ale máme překvapivě vysokou chybovost v některých případech a já jsem si kladl otázku, jestli to nesouvisí s touto věcí. Když samozřejmě máte vydávat miliardy veřejných financí, tak potom potřebujete eh, velice konzistentní a silnou administrativní kapacitu, aby to vše probíhalo tak, jak má. A část, se kterou máme také problémy, a to nesouvisí s kapacitami, ale spíše to souvisí s uh, ústavními eh, problémy v některých členských státech. Někdy jsou členské státy, kde jsou velice propletené vztahy mezi národní a regionální úrovní uh, a někdy tady vzájemně soupeří o pravomoce a to někdy může mít paralyzující efekt, tak jak jsme eh, pozorovali. Bylo tady, bylo tady zmíněno Španělsko a já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že se to netýkalo celého Španělska. Týkalo se to několika regionů, kde se ty problémy eh, uděly nebo kde se dějí, my bychom vám je mohli ukázat. A na druhé straně to ukazuje, že není nemožné dobře se vypořádat eh, s těmi penězmi nebo dobře s nimi nakládat. Pokud opravujeme chyby, tak musíme rozlišovat eh, dva případy. Pokud opravujeme chyby, tak pokud jde o komisi, tak samozřejmě tu korekturu zaregistrujeme to, že jsme tam se chopili eh, této iniciativy, je tam určitá stopa po tom, že jsme eh, provedli tuto korekci. Ovšem, účetní dvůr má poněkud odlišný přístup, protože oni eh, v určitý okamžik sledují situaci, je to takový okamžitý obrázek a každé euro, které bylo vydáno, potom řeknou, má stejnou pravděpodobnost, že bude kontrolováno a potom, jakmile e, se e, ukončí rok, tak potom začne to stejné podle stejné metodologie. A korekce chyb, která proběhne potom, vlastně nevstupuje do hry. Tento rok na Maltě došlo k chybě, my jsme ji odhalili, ale je možné, že příští rok Malta vůbec nebude v tom vzorku zemí, které budeme sledovat. Takže to, že ta chyba byla opravená, to v rámci používání této metody nemůže být zváženo. A ano, někdy eh, přerušujeme programy a to především od počátku tohoto roku, protože eh, máme tady analýzu eh, z roku 2010 a od té doby eh, máme mnoho peněz pro období 2010-2013 a během letních dovolených jsme asi 80 programů v rámci regionální politiky přerušili. Naštěstí členské státy a programové orgány zareagovaly poměrně rychle a od září už v celé řadě těchto programů, které byly eh, přerušeny, můžeme obnovit platby, což je samozřejmě velmi důležité. Ale pokaždé, když se objeví nějaká pochybnost, tak program pozastavíme. A ve chvíli, eh, kdy nemáme eh, žádný nárok na přerušení platby, tak zasíláme takzvaný varovný dopis programovým orgánům, kde jim vysvětlíme, eh, že tady je nějaký problém a kdyby v tu chvíli měla přijít platba, tak bychom ji museli přerušit. Pokud jde o tento varovný dopis, tak kolegové v těch eh, řídících orgánech zareagovali a snažili se vyřešit eh, tu nesrovnalost nebo tu, tu chybu. Členské státy, a tady plně eh, souhlasím s Lambertem van Nistelrojem, členské státy tady nesou velmi důležitou zodpovědnost. A do jisté míry většina z nich si tuto zodpovědnost uvědomuje a snaží se eh, se podle toho chovat. Takže to je eh, dobrá zpráva. Poněkud méně dobrá zpráva, eh, která je vlastně takovým, takovou nes, výchylkou v tom systému, Protože v peníze jsou obecně kontrolovány a monitorovány eh, přísnějším způsobem, než eh, jsou eh, kontrolovány v rámci členských států, než členské státy kontrolují své vlastní výdaje, tak někdy pozorujeme určitou tendenci v členských státech, že kdy přejde nějak, když bude no, třeba malá pochybnost v nějakém programu, tak raději to chtějí udělat s finančními prostředky eh, národních států, aby neproběhly ty evropské kontroly. To je možná dobré pro eh, evropské daňové poplatníky, méně dobré pro národní daňové poplatníky, ale bylo by dobré, kdybychom stejnou disciplinovanost eh, dosáhli všude. Kdybychom stejné disciplinovanosti dosáhli všude. Je eh, dobré eh, zabránit tomu, aby se kontroly překrývaly. A pro další období jsme toho názoru, že tam, eh, kde budou příklady eh, projektů, které běží podle našich zkušeností dobře, tak bychom kontrolovali jeden program pouze jednou za, obdo- za to dané období. V těch členských státech, kde je riziko vyšší, protože je tam například eh, mnohem větší počet programu, tak bychom eh, zajistili, aby program eh, nebyl kontrolován více než jednou ročně a to národním orgánem. V tomto případě bychom eh, tu kontrolu neprováděli my a obráceně. Můžeme se takto dohodnout s národními orgány. Samozřejmě Evropský účetní dvůr je zcela nezávislý kvůli metodologii, kterou musí aplikovat musí být také zcela nezávislý. Pokud jde o eh, zprávy eh, národních orgánů, taky je od nás dostanou a eh, zase všechny zprávy, které my dostaneme od účetního dvora, předáváme národním orgánům. Takže všechny strany jsou dokonale informovány o tom, co se v rámci kontrolního postupu děje v těch programech. A dále eh, souhlasím s panem Stavrakakisem. Objevil se drobný problém v posledních letech. Pozornost eh, příliš eh, byla zaměřena na srovnalosti a nesrovnalosti a v budoucnosti se budeme mnohem více zaměřovat také na to, co program v praxi skutečně přináší. Protože můžete mít vynikajícím eh, způsobem eh, nastavený program, pokud jde eh, o, tedy o to regularitu, ale má to vlastně tak malý dopad na, třeba na zaměstnanost, že nemá skoro ani smysl. Takže musíme to tady trochu změnit, musíme se zaměřovat na to, jaký výsledek to přináší v praxi a v oblasti regionální politiky někdy bohužel příliš o mnoho let později se dozvíme, jak velký byl dopad e, přímo v praxi. A proto chceme s členskými státy vypracovat takovou metodu, e, kde bychom mohli získat určitou představu o dopadu programu e, v realitě. Myslím si, že když hovoříme o hodnotě určitého programu, tak tento aspekt by měl být mnohem více zohledňován. Pan Vlasák. Ano, i nadále máme prostor pro zjednodušování a budeme v něm pokračovat. Objevily se tady už nejrůznější eh, nápady a hovořili jsme o tom s kolegy. I když eh, nyní eh, se objeví nový návrh, tak budeme otevření i v dalším programovém období. Jakýkoliv kvalitní návrh k nám přijde, přijmeme otevřeně, pokud povede ke zjednodušení. Myslím si, že v praxi už eh, pro další programovací období, pro další programové období eh, bylo naplánováno zjednodušení a eh, pokud si dobře pamatuji, a opravte mě, pokud si pamatuji, tak pokud jde o národní částku spolufinancování, tak tam také bude možné načerpat to z jiných zdrojů než z um, veřejných. Dále. Mám dojem, že jsme opravdu na dobré cestě a to díky tomu, že ze všech stran bylo vyvinuto velké úsilí. A jsem přesvědčen, že pokud jde e, o regularitu, tak budeme moci e, tu chybovost ještě snížit a tím více se potom budeme schopni zaměřovat na další složky výkonnosti toho programu. Teď o tom diskutujeme na generálním ředitelství o regio, tedy o tom, e, že bychom tady měli určitní, určitou auditní kapacitu také na našem generálním ředitelství a příště, až přijdu mezi vás, tak budu mnohem informovaněji hovořit o těchto aspektech v současnosti nebo na tom dnešním setkání jsem chtěl pouze zmínit to, co se děje v oblasti eh, té eh, korektnosti nebo eh, správnosti. Velice vám děkuji za vaši podporu a za vynikající spolupráci. Děkuji pěkně, Derku. Ještě jednu větičku od nás. Jak rozvíjíte tu kapacitu auditu a ta nová politika se bude více zaměřovat na výsledky, tak ta diskuse o výsledcích se bude rovněž eh, odvíjet současně s rozvojem této politiky, takže té debatě bude dominovat snižování této chybovosti. Takže spoleháme na komisi v tomto ohledu, že se to bude odvíjet paralelně. Takže děkuji. Kolegové, zde končíme končíme tuto dopolední část, setkáme se ve tři hodiny na třetím meziparlamentním setkání a budeme společně s polským předsednictvím hovořit o novém regulačním rámci. Děkuji.